colleagues, uh, I think we should start uh, our meeting. Kolegové, zahajuje naše schůzi. Jak víte, paní Valean uh, tady není, takže ji zastupuji. Máme tady dva hosty. V tom prvním bodu naší odpolední části jednak je to Alberto Potočnik, ředitel Akceru, je tedy předsedou, a má paní Polety, která je předsedkyní eh, Rady regulatorů a ACETu. Je to velmi důležitá agentura. která má na starosti monitoring vnitřního trhu s elektřinou a zemním plynem. A jeden z úkolů agentury je také připravit každoroční eh, zprávu o monitoringu trhu která vždycky popisuje, jak vypadá ten eh, velkoobchodní trh s elektřinou, se zemním plynem, ale i eh, jak to vypadá se situací na trhu pro odběratele. A podle nového nařízení agentury ACER musí ředitel této agentury našemu výboru prezentovat návrh programu na následující rok. Máme na to jeden, eh, jednu hodinu na tuto debatu a já tímto předávám slovo panu Potočnikovi a paní Polety. Máte na to 10 minut a potom bude nastat ta debata. Děkuji vám, pane předsedo. Vážení členové výboru ITRE, pro mě samozřejmě vždy velkým potěšením, že tady dnes mohu být. Není to naposledy, ale tedy dnes to není, eh, dnes to je naposledy, ale budete se moci také eh, debatovat s následujícím ředitelem. Já bych chtěl eh, poreferovat o výsledcích naší monitorovací aktivity na trhu s elektřinosedním plynem. Chci vám prezentovat naši zprávu, budu velmi stručný, protože chci více času nechat na následnou debatu. A proto mi dovolte, abych přešel hned našemu pracovnímu programu na rok 2020. V tomto okamžiku to je pořád ještě předběžný návrh toho programu z prvního důvodu, a sice, že ho budeme muset přizpůsobit v okamžiku, kdy bude přijat formálně rozpočet Evropské unie. Každý rok navrhujeme program, který odpovídá našim požadavkům na zdroje. A já jsem velmi rád, že výbor ITRE a obecně Evropský parlament podporuje eh, naši žádost o dotyčné zdroje. Eh, a nové zaměstnance. Je to každý rok stejné, takže to asi znáte. Na konci se nám to podaří, ty dotečné eh, zdroje získat někdy, tedy někdy ne. Doufám, že se tady nebude muset radikálně měnit. A ještě pořád také čekáme na stanovisko Evropské komise k tomuto programu. Jak jsem říkal, eh, budu stručný, ale velmi rád odpovím na jakékoliv dotazy, které k tomu budete mít. Struktura eh, té zprávy eh, je rozdělena do šesti typů aktivit. Jednak je to politika remit a eh, řízení informací. Tady se zaměřujeme na vývoj systému, které potřebujeme pro to, abychom mohli provádět tak tyto naše agentury v oblasti transparentnosti informací. Druhá mm, kapitola našich aktivit se týká dohledu nad trhem což je ta hlavní část monitoringu, kde se snažíme vyhodnotit jakékoliv případy, kde by došlo k nevhodnému chování na trhu. Chceme na to upozornit národní regulační orgány, které mají na starosti vymáhání pravidel. Chceme tedy upozornit na jakékoliv podezřelé aktivity na trhu. Potom je to ten samotný monitoring trhu, ty výsledky dnes tady budu prezentovat, takže k tomu se ještě dostaneme. Potom je to ten interní trh s elektřinou a se zemním plynem. V rámci toho dochází k transpozici třetího balíčku a síťového kódu nebo síťových kódů. To ještě pořád tento proces není ukončen, protože, jak víte, u elektřiny tady je řada podmínek a je tady robustní metodologie. To všechno se musí nejprve vypracovat a znamená to, že potom budeme mít velmi podrobná pravidla pro fungování vnitřního trhu a na závěr, to je ta šestá oblast, eh, to je naše práce v oblasti infrastruktury a zajištění dodávek. Tady můžu poreferovat o našem zapojení do té sítě, budování té páteřní sítě a do definování projektu eh, v obecném zájmu. A v okamžiku, kdy národní operátoři nebo národní regulatoři se nedokážou dohodnout eh, na rozdělení nákladů, tak se snažíme tyto spory urovnat. Toto je seznam nových kompetencí, které agentura získala v rámci toho balíčku o čistých energiích. Toto tedy musíme provádět v roce 2010, protože, jak víte, je to legislativa, kterou jste sami přijímali, ale co bych ještě chtěl eh, připomenout, je to, že tady jsou některé problematické eh, věci, které jsou klíčové pro fungování vnitřních trhů s energiemi a pro zajištění dodávek v Evropě. Je to tedy něco, čemu naše agentura a mý kolegové budou věnovat velkou pozornost v budoucnosti. Bude si to vyžadovat dodatečné zdroje, zejména na experty. Víte, jak bylo obtížné dohodnout se mezi vámi a radou na této otázce. Teď eh, ty úkoly tedy má agentura, aby eh, vypracovala ty eh, detaily a v těch detailech se skrývají různá úskalí a proto doufám, že tento seznam zdůrazní tu potřebu předělit dodatečných zdrojů podle našich požadavků. Ale teď mi dovolte, abych přešel k té části o monitoringu trhu. Chtěl bych prezentovat ty hlavní výsledky naší práce a pokud budete chtít mít nějaké dotazy k pracovnímu programu, tak se k tomu můžeme vrátit. Ta zpráva eh, se zabývá také objemem. Mám už jenom sedm minut, takže v podstatě mohu eh, to zestručně, a zmínit se jenom o těch hlavních zjištěních. Nebudu moc mluvit o posílení eh, pravomocí spotřebitelů, ale mohu se zaměřit na to hlavní část naší práce – to je zpráva, která se zveřejňuje eh, společně s Radou národních eh, energetických regulátorů, jsou to tedy ty národní regulátoři, kteří také spolupracují s naší agenturou. A ty první výsledky, které bych vám chtěl ukázat, ukazují to, z čeho bychom si měli dělat obavy eh, doma, když platíme za elektřinu. Tady vidíme, že v roce 2018 došlo k obratu v tom trendu týkajících se nákladů a podílu elektřiny na celkové faktuře, kterou platíme u elektřiny. Tady došlo ke snížení 31 na 30, přibližně 31 v roce 2017. A já už jsem několikrát upozorňoval na to, že to je něco, v čem si konkurují různí dodavatele. A to, že teď došlo k obratu v tomto trendu v roce 2018, je dobrá známka pro konkurenci dodavatelů. Ale co také můžeme zjistit z tohoto grafu, Dole vidíte tu velkou obchodní cenu a nahoře to zeleněji eh, vyznačené, to je ta závěrečná maloobchodní cena. Vidíte, že tyto dvě křivky se v minulosti příliš od sebe neodvíjely, takže to znamenalo, že spotřebitelé vlastně neměli žádné výhody z toho snížení velkoobchodní ceny, kterou jsme mohli pozorovat v těch posledních několika letech, ale zdá se, že se to teď změní. Musíme se podívat na to, jestli teď ta zlepšená korelace bude platit i v nadcházejících letech. Tolik tedy eh, v oblasti hm, toho obchodu, můžeme se k tomu později vrátit podrobněji. A teď eh, trh eh, s zemním plynem. Tady vidíme, že došlo ke zlepšení fungování vnitřního trhu. Můžu vám ukázat celou řadu údajů, které to dokládají, přestože ten obrázek v Evropě je pořád ještě velmi rozdílný. A my kategorizujeme jednotlivé trhy podle toho, jaká je tam úroveň likvidity a úroveň eh, fungování. Čím tmavěji to tady vyznačeno, tím lépe to funguje. Vidíme tady, že v řadě zemí došlo ke zlepšení výkonnosti jejich velkoobchodních trhů s zemním plynem, například ve Španělsku, v Itálii, v Rakousku, ale v jiných eh, trzích eh, je to se to zhoršuje. Například, když se podíváme na likviditě toho forwardního trhu, což je velmi důležité pro ty firmy, které se snaží bránit proti rizikům fluktuací, tak tady došlo k tomu, že eh, v Nizozemsku a Británii eh, došlo ke zlepšení. To jsou ty tmavě vyznačené země. Takže k určitému pokroku dochází, ale rozhodně to není v celé Evropě. Nicméně vidíme také, že dochází ke konvergenci, postupnému zbližování těch eh, nákladů, které platí zákazníci. A když se podíváme na ten trend od roku 2013 do roku 2018, tak se ty ceny začínají čím dál tím více přibližovat. Tady to je vyznačeno žlutou, ukazuje ty trhy, kde ty pořizovací náklady byly nižší než 1 euro za megawatt hodinu. No, TTF, to je tedy ta eh, hlavní, eh, hlavní část té ceny a to světle modrou je mezi jedním až, eh, jedním až třemi eury za megawatt hodinu a ten tmavě modrou barvou to je více než tři. A vidíme, že celkově se tady objevuje více žluté na té mapě a dochází k tomu rozšiřování z centra na ty vzdálenější. To znamená, že ty pořizovací náklady jsou více ovlivněny konkurencí na trhu než blízkostí k tomu zdroji zemního plynu. Což také znamená, že evropská strategie podpory konkurence se tady začíná vyplácet. A na závěr eh, mám-li se ještě podívat na ty hmatatelné výhody, které ten systém přináší eh, spotřebitelům, tak tady se nám Eh, tady vidíte konkrétně, eh, kolik miliard euro to eh, bylo v roce 2013, nebo od roku 2013. Vyplývá to se změny mechanismu vytváření cen, či čím dál tím více ty ceny se odvíjejí od té ceny stanovené v tom hubu, spíše než na, tom, na té ceně kupované u zdroje. A tady vidíme, jak tady vidíte tři obrázky které ukazují, jak funguje ta zastropování ceny v Evropě, no pardon, propojování Evropy. Um, je tady jedna oblast východní, střední až východní Evropy, Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko. Potom další státy by se k tomu měly připojit. Co je důležité, je u těch trhů, které jsou propojeny, se nám podařilo výrazně zlepšit efektivnost těch přeshraničních propojení. Eh, v, té, eh, v tom grafu dole vidíte efektivní využití elektřiny nebo těch, inter, eh, nebo těch propojení elektronických trhů a vidíte, že jsme tady začali na 61%, dostali jsme se na 87% a efektivita té, tom období se tedy zlepšila. Tam, kde tomu není, tak vidíme, že cena elektřiny jde špatným směrem, je to tam nákladnější a náklady se nesnižují. Když se podíváme na ten trh, kdy dochází k nákupu během dne, tak tady je to efektivnější než u toho trhu, který slouží k vyvažování převisů, poptávky a nabídky. Jak také víte, balíček o čistých energiích řekl, že aspoň 60% eh, té kapacity by měl být eh, k dispozici pro mm, tento obchod, mm, aby byl k dispozici pro obchodování, proto, protože v minulosti měl na starosti odblokování těch interních eh, úzkých bodů. Tady vidíte tu současnou situaci. Je to výpočet té kapacity. Pořád ještě se neblížíme té kýžené 70% kapacitě, to je na té levé stránce tohoto slajdu. A když se podíváme na ty další křivky, tady to je mnohem lepší, DC, to jsou ty hranice v Evropě, kde se dosahuje ten cíl na základě těch aukcí. Ale jak vidíme z toho prvního obrázku, české státy budou muset tu kapacitu posílit, budou muset odpovídat těm požadavkům, které jsou stanoveny od 1. ledna příštího roku. A na závěr mi dovolte, abych vám ještě ukázal něco o zabezpečení dodávek. Jde o zavedení kapacity, kapacitního mechanismu, který má odstranit obavy z zabezpečení dodávek. Jak vidíte, v některých zemích to bylo schváleno, nebo už to fungovalo, i přesto, že tam ty obavy z nedostatečných dodávek neexistovaly. Podle našeho hodnocení znamená, že ty státy, které jsou oranžové a ty, které jsou tady červeně vyznačené, už implementovaly ten kapacitní mechanismus, přestože podle našeho hodnocení tady nebyly žádné obavy z dostatečnosti eh, dodávek a to ani do roku 2025. Některé z těch kapacitních mechanismů ale samozřejmě také vedou k vyšším nákladům pro spotřebitele. A na tomto závěrečném slajdu vám zase můžu ukázat, jaké výhody přinesl tento proces eh, do dneška. Zeleně tady vidíte náš odhad eh, těch výhod, které již byly vytvořeny tím, že došlo k propojení interních trhů, si myslíme, že to znamenalo eh, prospěch nebo eh, výhodu až jedné miliardy, ale více je potřeba eh, propojit i ty mezi denní trhy a podíváme se ještě na další témata, tak více musíme pracovat na zlepšení té kalkulace této, ehm, tohoto rámce, k tomu se ještě můžu vrátit v rámci otázek, také můžeme získat další výhody, lepší koordinací bezpečnosti dodávek a tím, že bude rekonfigurován systém pro aukce. Tolik tedy velmi stručná informace na úvod. Ehm, chtěl jsem také, ehm, vzhledem tomu, že je to naposledy, tady prezentuji tuto monitorovací zprávu, poděkovat výboru ITRA celému Evropskému parlamentu za podporu, kterou jsme od vás vždy měli a které si velmi vážíme. vlastně ještě předtím, než agentura vznikla. Tolik tedy na úvod a e, teď e, předám slovo své kolegyni Kláre, Kláře Polety. Děkuji vám, to byla velmi zajímavá prezentace. Jako první dáme slovo našim koordinátorům za EPP, paní Karvajo. Thank you very much for the... Děkuji mnohokrát za prezentaci, děkuji vám i za práce, kterou jste odvedl v průběhu svého působení v čele agentury. Děkuji vám také za velmi dobré vztahy, které jste navázal s výborem ITRE. Mám na vás dvě až tři otázky. Jednak mi jde o fungování vnitřního trhu se zemním plynem. K tomu se váží dvě otázky. Za prvé se chci zeptat na tu propojenost ta totiž působí prodlevy, průtahy a nedochází k pokroku. Vy máte zprávu, prostřednictvím které sledujete dosažený pokrok. Jaké jsou podle vašeho názoru důvody. Jde mi o propojení mezi Francií a Pirenejským poloostrovem. Jde mi o to, že jsou to projekty, které mají běžet a přesto se přenášejí z roku na rok, odkládají se. Druhá otázka, ta se týká propojení, jak vnímáte života schopnost této infrastruktury do budoucna, jak je možné ji využít i pro ekologičtější způsob eh, přepravy zemního plynu do budoucna. Trh s elektrickou energií. Vy jste ukázal dvě situace v Evropě. Jedna byla na západě a na východě a pak na jihu a v těch eh, takzvaně nových členských státech, které už nejsou nové, ale mají nadále potíže v oblasti vnitřního trhu. Jak vnímáte další vývoj v této oblasti, tak aby se podařilo dokázat toho, že zde bude existovat jakýsi celistvý trh eh, s elektrickou energií, vzájemně propojený. A pak se chci zeptat na mechanismus eh, budování a zajištění kapacity. Vy jste poukazoval na některé státy, které tento mechanismus již eh, nastartovaly u jiných zase ta potíž není, protože nemají problém s zajištěním a bezpečností dodávek. To je totiž obecně problém. Je zde mnoho důvodů, proč musí spotřebitelé platit více. Myslím si, že bychom obecně měli věnovat pozornost spotřebitelům více než v minulosti. Jsou to totiž oni, kteří utrpí nejvíc a musí zaplatit. Samozřejmě musí platit eh, cenu tržní spravedlivou. My zde máme ovšem opatření týkající se ekologizace, boje proti změně klimatu. I na toto je třeba pamatovat, ale tam, kde je to možné, tak e, jsou další prostředky zdanění nad zdanění a my zdaňujeme vše a spotřebitel musí platit stále více a proto je třeba věnovat pozornost právě jemu, právě spotřebiteli. A já bych ráda, abyste se vyjádřil i na toto téma. Děkuji. Děkuji, já bych jen rád řekl, že koordinátoři mají každý tři minuty. Další členové budou mít dva, dvě minuty. Za SAD paní Gutoja, prosím, máte slovo. Děkuji. Děkuji za, za prezentaci. Já bych ráda navázala na tu část, kde jste hovořil o maloobchodních cenách elektrické energie. Tam se uvádělo, že od roku 2008 v Evropské unii ceny elektrické energie pro domácnosti se zvýšily o 28 a to nominálně. A síťové služby a podíl na obnovitelných zdrojích a další faktory se vnímají jako faktor pro zvyšování eh, elektrické energie, tak si říkám, jestli ten Green Deal nepřinese něco nového v této oblasti, protože obecně je to záležitost pozitivně, tak se chci zeptat, jaký dopad to bude mít na domácnosti se středním příjmem, nízkým příjmem a zvláště v regionech, kde uh, Lidé trpí ekonomickými potížemi. Je to pro vás nějaké konkrétní téma? Našli jste již mezičase nějaká průběžná řešení a budou k dispozici nástroje v rámci energetického balíčku na rok 2019. Bude to stačit z hlediska spotřebitele, z hlediska ochrany spotřebitele? Projednali jste možnosti doporučení, která by šlo dát? Projednali jste to s národními regulátory, pokud jde o regulaci cen. A pak bych se ještě chtěla zeptat zřejmě asi na adresu nového ředitele, jestli nezvažujete ještě eh, další faktory provádění balíčku Green Deal? Děkuji. Děkuji a za Renew, prosím, a Peterson, prosím. Děkuji vám, jsem rád, že jste mezi nás dorazil, pane Potošníku. Chci vám také poděkovat za usilovnou práci, kterou jste prokázal za poslední dobu, kdy jste se zasloužil o sjednocení tohoto trhu v Evropě. Bylo to velice zásadní téma a vaše role z hlediska budování kapacity byla zcela zásadní. Já bych vám rád poděkoval za všechno toto úsilí. Je zde důvod k optimismu, vzhledem k číslům, která jste odprezentoval. Ta aktuální čísla týkající se sjednocení trhu jsou opravdu slibná. Chtěl bych se zeptat na tři dotazy. Mohli byste dále rozvést otázku nákladů na nesjednocení tohoto trhu. Já vím, že jste měl k tomu nějakou průsvědku a pár údajů, ale mohli byste to více rozvést, aby si výbor mohl udělat představu o tom, jaké výhody přináší ještě užší spolupráce. My víme, že musíme užší spolupráce navázat, ale rádi bychom věděli více. Za druhé se chci zeptat na otázku rozpočtu. Ta je vždycky problematická. Já si myslím, že by bylo zajímavé z hlediska výboru získat od vás další informace, jaké jsou dopady stávajícího rozpočtu, jak vnímáte možnosti agentury z hlediska naplňování role agentury v budoucnu, vzhledem k tomu, jaká je situace. Je velice důležité, aby se výboru vědomil, jak je důležitá vaše práce a s jakými potížemi se budete případně potýkat, pakliže by se odkládal a prodlužoval proces eh, zpracování rozpočtu. Jak víte, my v tuto chvíli jednáme o PCR, v tuto chvíli probíhá hodnocení a samozřejmě je to pro nás všechny velice důležité téma. Tato debata probíhala ještě před několika týdny ve výboru za účasti komise a řešily se různé varianty. Já bych se chtěla zeptat, jak byste vy vnímal tu nejlepší variantu, vzhledem k tomu, jaké vyváženosti musíme dosáhnout, pakliže budeme chtít dosáhnout klimatických cílů a cílů plynoucí z pařížské dohody. Mohu si udělat představu o tom, jaká je vaše zkušenost, vzhledem k vašim zkušenostem, myslíte si, že se vedeme dobře a že se e, ubíráme správným směrem, anebo co bude potřeba udělat, abychom se dopracovali k těm kýženým cílům? Děkuji. Děkuji vám a další řečník za zelené, pan K. Děkuji vám, pane předsedo, pane Potošníku. Máte před sebou náročný úkol je to úkol, který spočívá ve výkonu vaší role a vy jste se té role zhostil dobře. Každý nový cyklus přináší nové problémy. Green Deal je jak eh, výzva, tak i příležitost. Ale ještě předtím, než jsme začali hovořit o Green Deal, tak jsme hovořili zase o odchodu Spojeného království z Evropské unie. A já bych se rád věnoval právě této otázce. Agentura plní různé povinnosti. Má zajišťovat transparentnost, bojovat proti zneužití trhu, bojovat proti nekalým praktikám v rámci nařízení o jejich pravomocech. Za poslední roky jsme však zaznamenali, že nedostatek eh, zázemí, personálního obsazení bránil agentuře, aby vykonávala své úkoly. A parlament o tom byl průběžně informován. My jsme rádi za to, že jsme byli informováni a podpořili jsme vás v tom, aby vám byl navýšen rozpočet a počet pracovníků. A britská strana se do veliké míry zasloužila o zajištění personálního obsazení. Zdá se, že tyto zdroje budou chybět. A není zcela zřejmé, zda Spojené království zůstane součástí energetického trhu a vymezení těchto pravomocí. Já vím, že bylo řečeno, že agentura prostřednictvím poplatků z trhu získává vlastní prostředky, to znamená, že je potom schopna zajišťovat služby funkčního efektivního trhu, ale jednoduše řečeno, jaké kroky je nyní třeba podniknout, aby agentura mohla nadále vybírat poplatky od účastníků trhu při regulace trhu, při zajišťování transparentnosti a při dalším plněním úkolů. A já bych tu otázku rozšířil. Jak byste vyhodnotil dopad Brexitu na transparentnost trhu v Evropské unii? A doprovodné téma co ty údaje, které jsou v tuto chvíli k dispozici ve Spojeném království, budou pro vás nadále přístupné, nebo tam vznikne jakási zeď mezi EU a Spojeným královstvím? V podstatě se ptám na to, jaký dopad bude na práci vaší organizace mít Brexit. Rád bych byl, kdybyste se mohl vyjádřit poněkud podrobněji. Děkuji. Thank you. Thank you very, very much. And next... Děkuji. Um, a teď bude mít slovo koordinátor za ID, je tady někdo takový, pane Kabou? Chcete se chopit slova nikoliv? A takže teď je na řadě má politická skupina a já jsem koordinátor a ještě jsem tedy nevznesl otázky, takže Eh, jedna věc mě překvapila, taková malá kritika bych měl, eh, jste řekl něco ke kapacitě, bylo to na jednom tom slajdu. Myslím si, že kapacitní trhy mají také tuto funkci měnit ty energetické mixy a tak dále. Hmm, jak vy eh, vidíte opravdovou potřebu tady ustavit ty kapacitní trhy? A když hovoříme o zemním plynu, jak víte, my máme velké obavy eh, ohledně bezpečnosti dodávek. Bezpečnost dodávek je jedním aspektem, eh, Jeden z aspektů se týká také jednotného trhu, to znamená eventuální deformace trhu a také nebezpečí závislosti na dodávkách zejména v určitých regionech, jak si jistě dokážete představit, například Německo a tak dále, jakým způsobem vaše agentura reaguje na tuto situaci, jaký hodnotí. To jsou tedy mé dvě otázky. A bez mikrofonu. Máme tady ještě dva kolegy, kteří chtěli chce vyjádřit pan nebo paní Blos za zelené? Děkuji vám, pane předsedo, děkuji vám, pane Potočníku, za to, že jste nám dal takový vhled do vaší práce. Já mám jednu otázku týkající se používání těch propojení. Tady jsem, sedím tady. Říkal jste, že využití interkonektorů se stalo daleko efektivnější, účinnější, že interkonektory se používají více pro obchodování s elektřinou. Ale pokud to eh, chápu dobře, tak alespoň technici, s nimiž jsem hovořila já ve svém mateřské zemi v Německu, používají spíše interkonektory pro stabilizaci sítě. A když už to nemohou, udělat za využití interkonektorů, pak by využívali spíše, co tak to vrátí zpátky. Mm, a ty, tato opatření samozřejmě budou dodány navíc k těm nákladům. To znamená, že faktura pro soukromého spotřebitele potom eh, bude vyšší. A já bych ráda věděla, jakým způsobem eh, vy nahlížíte na tento vývoj. Děkuji vám. Děkuji. Eh, Děkuji. A teď prosím pan Blos. Já bych se rád zeptal později na, k dalšímu bodu. Takže poprosíme pana Potočníka eh, nebo jeho kolegyně, nevím, jak se rozdělíte odpovědi. Každopádně máte slovo. Děkuji vám mnohokrát eh, za tyto vaše motivující otázky a budu se snažit na ně odpovědět v tom pořádku, jak byly položeny. Paní Kavajo, vy jste hovořila o eh, vnitřním trhu s plynem a ptala jste se, proč projekty nepokračují. A zmínila jste se o skutečnosti, že sledujeme pokrok a každoročně sledáváme že zhruba méně než polovina projektů jsou buď spožděny, anebo přesměrovány. Mm, eh, proto existuje celá řada důvodů. My stále ještě vidíme, že to u dovolování protože tady máme maximálně tři a půl roku pro, to povol, pro ten povol, pro tu povolovací fázi. My nevíme, jestli je to respektováno všude. A v jiných případech Eh, jsou určité výhrady ze strany národních regulačních úřadů, ty, co se týče užitečnosti těch projektů. Máme příklad na jeho východně Evropy, kde jeden projekt zdánlivě nenavyšuje kapacitu ve Francii a proto byl utlumen v souvislosti s příslušnou metodologií protože by nepřinesl žádný pozitivní efekt. A co se týče kvality, eh, Máme určité obavy s tou metodologií také, protože pro určité typy metodologie je poměrně eh, svízelné ohodnocovat užitek a zisk a někde se vůbec veřejnosti neposkytují. A když nemáte náklady, tak můžete eh, těžko provádět výsledku, výsledovku. Máme tady řadu věcí, eh, které, jak se zdá, ale to, co hlavně blokuje ty projekty, to je ta povolovací fáze či umožňující. A potom, co se týče dekorba, dekarbonizovaného plynu, to bude další výzva. Další výzva bude pochopit, do jaké míry taková infrastruktura může být využívána pro přepravu vodíku či jiných typů dekarbonizovaného plynu. Jestli to bude nějaká transitní fáze, během níž budete potřebovat více než jednu síť, protože mm, kdyby tomu bylo opačně, tak by to vzbuzovalo obavy také výzva k tomu, abychom využívali to, co máme pro doprovázení přechodu k dekarbonizaci. A to je něco, o co, já se domně, co jak já se domnívám, by příští legislativní návrh komise. Já samozřejmě nemohu hovořit o komisi, která tady ještě není. Nemohu vůbec hovořit za komisi, ale chtěl jsem říct, že to, co jsem slyšel, je, že alespoň komise v současné době uvažuje o tom, že přijde s nějakým návrhem na dekarbonizaci a co s tím potom dělat v infrastruktuře dodávek plynu. Ele- trh s elektřinou. Vy jste komentovala východ to rozdělení západ-východ. No, na trhu nemáme, na trhu s elektřinou nemáme eh, takovou to separace, takové ta oddělení. Mm, eh, zdá se, máme tu jednu věc, která se snad spojí, a to je spojení MMC to jsou ty čtyři země tady na mapě. Tato oblast teď čeká na implementaci a k tomu by mělo záhy dojít. No, něco tady nefunguje, no to nevadí, tady je to. Tady ta mapa. Myslím si, že tady není nic, co by bránilo těmto zemím spojit se, eh, až bude eh, završena ta fáze v, zá, v západní straně, ale v plyn na západní straně Evropy, ale eh, u plynu je zapotřebí větší zralosti na určitých západních trzích, jako Nizozemsko a britský trh s respekt také s ohledem na určité trhy ve východní Evropě, které mají zatím poměrně málo zdrojů. Kapacitní mechanismy, no to je právě ono, my jsme hovořili o tom, že a to je potom spojeno i s tím mechanismem kapacity. My se tak trochu obáváme, že protože toto je nákladné, ten nový balíček Eh, vlastně vnucuje celou řadu kroků, než dojde k implementaci. Jedním z těch hlavních kroků je, že tady by měla být určitá obava, kterou nemů nelze adresovat nebo kterou nelze řešit jinými prostředky trhu. To je přesně ten způsob hodnocení, které provádíme. Prostě hm, díváme se na 2020, na horizont 2020, 2025, jsou tady určité obavy, které mohou ospravedlňovat ty kapacitní mechanismy, protože budou-li ustanoveny bez jasného mm, ospravedlnění, bez jasného objasnění, tak by mohly způsobit dodatečné náklady pro spotřebitele. No, co se týče maloobchodních cen v oblasti elektřiny 28% a to, co můžeme očekávat eh, s eh, dekarbonizací a obnovitelnými zdroji. Obnovitelné zdroje se dostaly na trh mnoha zemích. Eh, alternativní zdroje, které přicházejí teď, nemusí způsobovat eh, žádné velké extra náklady. A to teď není nějaké hodnocení hodnoty, to je pouze skutečnost. Ty obnovitelné zdroje, které tady byly v minulosti, tady jsme viděli celou řadu alternativ, dodávání nových eh, kde nedošlo vůbec k dodatečné ceně a díky tedy technologickému vývoji, který spoří výdaje, náklady. A myslím si, že musíme zohlednit, že dekarbonizace může obecně vést ke zvýšení nákladů, ale nebude způsobovat ty stejné více náklady, než na jaké jsme byli zvyklí. V současné době jsme ještě neprovedli hodnocení v této oblasti ani Eh, to není vlastně v působnosti naší agentury, abychom tady vytvářeli nějaké hlavní směry nebo pokyny, eh, protože my jsme pověřeni sledováním, to je spíše úloha členských států rozhodnout o tom, jakým způsobem chtějí podporovat tento vývoj. Myslím si, že pan Peterson se ptal na náklady neintegrace. integrace Možná, že tady bych mohl ukázat jeden obrázek. Ta červená část, to jsou náklady neintegrace. To je vlastně užitek, který by bylo, bychom byli schopni dát spotřebiteli, kdybychom byli schopni, kdybychom mohli završit ten proces integrace. Už jsem se zmínil o tom, že jsme dospěli až tak, jak jedně, k úspoře jedné miliardy při spojování energie a podařilo se nám prostě uspořit 25%, to vidíte, že to přece jenom nějaké peníze už jsou a v jiných oblastech bychom se měli vážně podívat na to, jak je dezignován, jak je eh, koncipován trh. A tady to je obrázek těch, toho užitku, těch zisků. Eh, završíme-li ten proces integrace správnou cestou, budeme schopni dodat, eh, znamen, že to bude znamenat užitek pro eh, konečného spotřebitele zákazníka. A rád bych v této souvislosti řekl, že náš trh s elektřinou je nejctí větším trhem na světě, co do zeměpisného pokrytí, co do stupně integrace trhu, nabízíme tady těm, kdo se dívají na této oblasti, tak my, oni, oni nám říkají PGM, PJM ve Spojených státech. PGM je Německo, německá spíš ale tady hovoříme PGM pracuje velice dobře, ale e, u nás to funguje také dobře a tady na to obrázku máte ten zisk či přínos, který může završení tohoto procesu přivést zákazníkům. A já jsem velice vděčný parlamentu za to, že nás celou dobu v tomto podporoval. Máme tady dvě záležitosti, peníze a lidi v případě působnosti eh, dohled nad eh, energetickým trhem, tady bojujeme, abychom zvládli krok s trhem, abychom udrželi krok. Eh, můj kolega mi tedy od, odmítá dát mi tvrdá čísla, ale já odhaduji, že v současné době dozorem zhruba dohlížíme na 20% trhu. My to neříkáme také, jaké oblasti to jsou, kde a měníme to také, ale zatím prostě nekonáme tak, co nám ukládá naše působnost. Jak to říkám, potřebujeme prostě víc na to a nemůžeme dělat to tež s méně zdroji jiné náklady. Vidíme určité případy, které tedy, eh, eh, kterými se zaobíraly donucovací orgány. Máme Myslím, že loni to bylo 5 milionů, v září jsme měli zase nějaké milionové částky. A to je způsob chování, které na trhu si nepřejeme vidět a je-li objeveno a sankciováno, tak to bude mít také odstrašující účinek. A já si myslím, že i naše činnost funguje vlastně jako odstrašující činnost e, nedochází k více prostě zneužívání. Myslím si, že si na tom jsme, stojíme lépe než naši kolegové ve Spojených státech. Když se podíváte na seznam nových úloh, které ještě navíc agentura dostala, Nedomnívám se, že agentura bude schopna prostě toto všechno zvládnout, nedostane-li nové zdroje my se snažíme, milí kole, mý kolegové samozřejmě se snaží dělat, co je v jejich silách, ale v současné době tady máme nesoulad mezi ctižádostí, kterými je po, a ctižádostěmi úkoly a zdroji, které máme. Jak víte, my jsme zažádali o 40 dalších dodatečných míst pro personál. Parlament nás podpořil. Uvidíme, jak na to zareaguje rada a jak se na to zareaguje prostě v třístraném jednání v odpovídajícím trilogu. A PCIs a cíle z Paříže. To it is, it is a transition. Je třeba zvládnout tento přechod. Jsou je třeba zlepšit infrastrukturu mm, a některé z PCI využívají, nebo, eh, pardon, využívali integraci. Je to součástí naší kolektivní akce, pro to, abychom splnili ty ctižádostivé cíle, které si Evropa stanovila v souladu tedy s pařížskými cíly. To je mm, část eh, široké odpovědnosti. Pan K. se ptal na Brexit. Já si jenom chci podívat, abych nic nevynechal. No, to, co se stane, to bude záviset také na dato, kdy Velká Británie odejde. <laughs> Tvrdý Brexit, jak řekla komise, by měla znamenat vypnout. Eh, to znamená, že bychom my se s nimi nesetkali. Oni by nás neviděli a my bychom je neviděli. Což by bylo tady E, poměrně jaksi nešťastné asi, e, protože tady dochází k velkému obchodování, hodně přímo ve Spojeném království, to znamená, že by mělo smysl, kdyby Spojené království zůstalo součástí tohoto trhu a zabezpečilo také i, na, i nadále transparentnost, ale k tomu nemohu nic říci, e, protože to záleží na tom, kdy a jak tedy Velká Británie Unii opustí. Pane předsedo, vy jste hovořil o kapacitních trhů a trzích a když jste o tom hovořil, a také jste hovořil o závislosti na dodávkách plynu. Myslím si, že situace se dramaticky zlepšila eh, tím obratem v tom toku a používání interkonektoru od roku 2009. A eh, teď tedy Evropa může dodávat eh, přes Ukrajinu ruský plyn Máme také více zdrojů, vidíme tady určitý vývoj. Eh, náš cílový model má určitou matrixy, aby se díval na to, jak funguje trh, eh, sledovat tak trhy, kde dochází k veřejným zakázkám také na plyn. Ale máme tady také určité dědictví, které se snažíme překonat já doufám, že příští legislativní akce, kterou, se kterou přijde tedy komise a legislativci, se podívá na to, jakým způsobem dysfunkce trhu může být nahrazena lepší legislativou. V současné době tady vlastně jednáme na základě souboru opatření z roku 2015, kde šlo o sledování a při detekci určitých problémů se mělo něco stát, ale my jsme neviděli tedy, že by se toho moc stalo. Neviděli jsme ani žádné fúzování. A závěrečná otázka paní Paulus. Myslím si, tady máme dvě obavy, dvě záležitosti. Za prvé, jak velká kapacita eh, je eh, disponibilní pro obchodování. A já už jsem vám ukázal vlastně, jak to vypadá s oběma těmi účty. Jedno je efektivní užitek toho, co je disponibilní, a to druhé je, kolik bylo dáno k dispozici. A tady zcela jasně existuje rovnováha mezi snahou využívat co možná nejvíc obchodování. Obchodování přináší svůj užitek své zisky. To není, že by ten systém přinašel prostě mm, užitek či zisk. To je to obchodování, které je účinné. No a je třeba vytvořit splávou rovnováhu mezi tím obchodováním byla to rada, která rozhodla o těch 70% a myslím si, že tedy určitým způsobem to reprezentuje optimální rovnováhu a je třeba eh, sledovat, zda toho bude opravdu dosaženo a pakliže ano, kdy a jak. Ale v současné době jedna věc je jistá, to je něco, na co už celou řadu let agentura upozorňuje – Kapacita uvolňovaná pro obchodování je daleko nižší, než by mohla být dána k dispozici v souvislosti s tím zabezpečením spolupráce. Děkuji. Ještě velmi stručně. Pan ředitel už, eh, myslím, obšírně odpověděl na všechny otázky, ale já bych se chtěla ještě vrátit eh, k jedné otázce, která se týkala role ACER při provádění nebo plnění té nové eh, dohody Green Deal. Naše agentura je organizace, která má eh, umožňovat spolupráci národních regulátorů a ten kooperativní přístup bude v budoucnosti ještě důležitější. A to proto, že musíme urychlit změny v našich energetických Eh, systémech a ty se provádějí na národní úrovni a my tedy musíme dbát na to, aby všechny ty, všechna ta řešení byla dostatečně flexibilní, aby řešili národní potřeby, ale musí to být dostatečně harmonizované proto, aby ten eh, celoevropský trh mohl dostatečně efektivně fungovat. A my tedy musíme koordinovat celoevropskou úroveň, úroveň jsou eh, národní a musíme to dělat co nejlépe. Myslím, že se nám to dařilo v posledních letech. Zaměřujeme se hlavně na fungování těch stávajících trhů, ale kromě toho musíme k tomu přidat i tu dlouhodobější vizi, eh, dlouhodobější signály trhu tak, aby mohla proběhnout ta tranzice, ten přechod na nový systém a my tady vidíme velkou roli pro infrastrukturní projekty, koordinaci Eh, mezi trhy s elektřinou, s zemním plynem, ale také s novými plyny. Budeme muset mít integrovaný přístup ke všem typům energetické infrastruktury a také se musíme zaměřit na fungování eh, trhu a na lepší fungování těch jednotlivých vektorů. Takže ten kooperativní přístup bude eh, v budoucnosti zásadnější. Děkuji vám za tuto prezentaci, za vaše odpovědi chci vám poděkovat, pane Potočníku, za vaši dosavadní eh, práci. Byl jste ve funkci 9 let a děkuji vám za vaši dnešní eh, účast. So you have next point and, uh, yes. Okay, then we go to the next point. A teď můžeme přejít k následujícímu bodu, což je prohlášení nominovaného ředitele ACER, pana Ziglersena, a následná výměna názoru se členy našeho výboru. Takže na něho počkáme. Eh, so Christian Zingelsen je... Christian Zingelsen je nominovaný ředitel agentury ACER. Já bych chtěl pouze připomenout, že správní rada agentury nominovala pana Ziglersena jako nového ředitela agentury jeho funkční období je pětileté, začne 1. ledna 2020 a v souladu s článkem 23 nařízení ACER z roku 2019 pan Ceglersen před svým oficiálním jmenováním musí předstoupit před náš výber, eh, výbor aby tady přednesl své prohlášení a tom má být následováno výměnu názoru zase máme na tuto část naší, našeho programu hodinu. A já, pane Zeglersene, vám předávám slovo na vaši prezentaci. Máte na ní 10 minut a potom bude následovat výměna názoru. Děkuji, pane předsedo, vážení členové výboru ITRE. Já mohu říci velmi upřímně, že už se eh, nějakou dobu těším na toto setkání Jde o e, další integraci energetických trhů. Já vím, že vy o to máte velký zájem, zejména o roli agentury ACER a e e, tu roli, kterou může hrát v integraci. Je to pro mě v určitém smyslu návrat domů, protože před 15 lety jsem také pracoval tady v Bruselu na stálém zastoupení Dánska a měl jsem také na starosti energetiku a strávil jsem tady hodně času v těch zadních řadách. Eh, které byly vyhrazeny pro nás, takže jsem rád, že se tady vracíme, když eh, ve výrazně odlišné funkci. Eh, na úvod bych chtěl velmi stručně promluvit o své vizi pro ACER, potom bych se chtěl zmínit o některých úkolech, které já vnímám jako nejaktuálnější, nebo ty, které budou důležité v nadcházející době, na ty různé trendy, které Eh, se budou vyskytovat na trzích s energiemi a také na to, jaké to bude mít institucionální dopady pro AC. Ten předchozí bod eh, ukázal, že role ACERu je eh, klíčová pro zlepšení integrace no, zrychlení tempa integrace na trhu s energiemi a já bych to mohl shrnout jednou větou, myslím, že ta role je klíčová pro budování důvěry a e, podporu zájemné závislosti. V kontrastu s tím, kdyby e, tato možnost nebo toto prostředí neexistovalo. V tom e, může ACER sehrát klíčovou roli a myslím, že už v tom předchozím bodu vešlo najevo, že ta role bude dále narůstat na významu. A to Eh, jednak eh, z toho důvodu dekarbonizace, to je proces, který eh, začne nabírat na rychlosti a bude se čím dál tím více projevovat a tím pádem bude kladen velký důraz na dosažení nákladové efektivnosti při dosažení cílů politiky a jeden hlavní způsob, jak můžeme dosáhnout snížení nákladu, je právě integrací našich trhů. Samozřejmě proto je potřeba mít důvěru v to, že to fungovat může, takže budování důvěry a vzájemné provázanosti bude klíčový úkol v tom nadcházejícím desetiletí a ACER v tom eh, bude určitě hrát eh, zásadní roli. A teď některé z těch úkolů, které budou eh, buď nyní bezprostředně nebo v nadcházejících letech relevantní pro ACER a kdy se budeme zaměřovat na budování té důvěry, a provázanosti u elektřiny už Alberto o tom eh, mluvil, tady budeme eh, dále implementovat síťové kodexy, zaměříme se na budování interkonektorů mezi trhy jednotlivých zemí, chceme dále eh, regionalizovat plánování systémových přenosových operátorů a chceme také mít větší zaměření na regionální dimenzi monitoringu. A co se zemního plynu týče, o tom se také mluvilo v tom předchozím bodu, tady Evropa postoupila eh, značně s integrací a dojde asi postupně ke snižování poptávky po zemním plynu v těch nadcházejících několika desítkách let, což také bude mít dopad na práci regulátoru, pokud máme budou určitou síť, která se bude méně používat, tak to bude mít vliv na cenu. Stejně tak eh, bude asi eh, se uvažovat o vyřazování některých částí infrastruktury. To také může mít dopad na například certifikaci nebo certifikaci eh, nízkouhlíkových plynů, nebo to bude propojeno také s otázkami vlastnictví, infrastruktury a tak dále. Co se infrastruktury tuče tady jsou, eh, předpokládané také další úkoly pro ACER, už o tom byla v krátkosti řeč v předchozím bodu. Eh, půjde o projekty budování přenosové soustavy pro elektřinu, které budou Eh, více financovány z eh, evropského rozpočtu spíše než projekty zemního plynu, i když tady pravděpodobně bude ještě i místo pro další budování eh, infrastruktury zemního plynu. A já bych i očekával, že PCI se budou zaměřovat více na distribuci, protože na této úrovni dochází ke značným změnám. A potom jde o dohled nad trhem, a transparentnost a remit. To jsou všechno věci, které také byly diskutovány v tom předchozím bodu. Myslím, že je klíčové to nastavit správně tak, abychom zachovali důvěru těch integrujících se trhů a e, výkon e, pravomocí na trhu může být e, problematické, protože ty trhy budou více konkurenční, ale také proto, že bude docházet k nižším plivům Možná, že i to výkon těch pravomocí tedy může být eh, náročnější, protože ty systémy budou složitější. A jak eh, eh, už vím od mých kolegů Aceru, tak těch obchodů už je každý den provádí asi 3 miliony, takže mít dostatečný základ pro ten monitoring bude klíčové. A proto bude potřeba na to vyčlenit dostatečné zdroje, aby to bylo možné. Současně s tím ACER bude tyto eh, otázky eh, řešit a znamená to, že eh, v těch energetických systémech v Evropě teď čelíme bezprecedentním změnám, dochází k digitalizaci a to platí pro jiné sektory, takže i tady dojde k digitalizaci, ty systémy budou mnohem více integrovanější, dekarbonizace je velká výzva, ale také příležitost pro tyto soustavy a také dojde k decentralizaci těchto soustav. Když se na ty změny podíváme, ACER a energetičtí regulátoři čínských států, podobně jako další zainteresované strany, budou muset přehodnotit své přístupy k těmto otázkám a být otevřeni ke změnám ve svém uvažování. A já bych se mohl zmínit o dvou hlavních rovnováhách, které musíme nalézt v těch eh, nadcházejících letech. Za prvé je to, potřeba vyvážit roli celo evropského trhu s výšenou lokalizací těch trhů a s větší flexibilitou, která také má nastat, jak tedy vyvážet tyto dva eh, zdánlivě protichůdné cíle, to je věc, eh, Eh, která eh, asi eh, to není možné předvídat z křišťálové koule, jak to bude vypadat za 20 let. Možná, že někteří si to myslí, ale já bych s tím asi nesouhlasil. Bude potřeba monitorovat tu rovnováhu a bedlivě to sledovat. Další cíl souvisí s tím, co říkala paní Polety mm, před okamžikem. Potřeba hledat také rovnováhu mezi rolí efektivních trhů, roli plánování a koordinace na těchto trhů, také v oblasti infrastruktury. A to všechno v kontextu velmi rychlý, rychlého procesu dekarbonizace. Zase to bude náročné a já eh, nemohu předvídat, jak ta rovnováha bude vypadat za pět, deset nebo více let, ale myslím si, že to je rozhodně otázka, kterou se budeme muset zabývat eh, a budou to muset dělat i ti národní regulátoři a další aktéři. A na závěr chci říci, že řešení těchto velkých úkolů ve světle těch rozsáhlých změn, které mají dopad na energetické soustavy, to přináší určité organizační dopady na ACER a o těch bych se chtěl eh, zmínit, eh, protože se jim budu muset zabývat od 1. ledna. Jde o ten kolaborativní přístup ACERu jde o spolupráci s národními regulátory, ale také s dalšími aktéry. To bude zásadní. Dále to bude otevřenost vůči změnám, musíme mít eh, přístup zaměřený na budoucnost, musíme si uvědomit, že eh, energetické soustavy se neustále mění a musíme být připraveni změnit náš postoj k jejich regulaci. Dále budeme muset věnovat velkou pozornost k zapojování zainteresovaných stran u celé řady velmi technických otázek eh, i k řešení některých geostrategických politických otázek. Některé se velmi obtížně převádějí na tu technickou úroveň, ale to neznamená, že bychom se o to neměli pokusit a bude si to vyžadovat debatu o všech těchto otázkách. A další mm, zásadní věc je otázka zdrojů, protože s těmi změnami, které se chystají v energetických soustavách, se mohu vrátit k tomu, co už jsem říkal na úvod, že tady bude Eh, velký důraz na to, abychom eh, dosáhli nákladové, větší nákladové efektivnosti, tou větší integrací a ACOR v tom bude hrát klíčovou roli a proto eh, je ta otázka zdrojů pro ACER tak důležitá. Je bude potřeba to řešit vážně a já chci ještě na závěr dodat, jak moc si vážím toho, že váš výbor a celý parlament sledujete tyto otázky a tyto budoucí výzvy a ještě dovolíte, pane předsedo, vidím, že ještě mi zbývá několik eh, sekund, tak bych chtěl velmi stručně poděkovat panu Potočníkovi za jeho vynikající práci v čele a dceru, také za jeho eh, velmi úzký kontakt s Evropským parlamentem a Eh, bude pro mě velkou ctí, pokud se mi podaří eh, pokračovat v jeho eh, dědictví. Omlouvám se za to, že jsem o kousek přetáhl ten vymezený čas. Very much. Before I start, we start with our discussion. Děkuji mnohokrát. Než zahájím debatu, tak bych chtěl přivítat skupinu návštěvníků z Portugalska. Vítáme vás v Evropském parlamentu. Jsou to hosté, kteří přijeli za paní Kavajo. Vítám vás na zasedání výboru ITRE. V tuto chvíli již zahájíme. Zahájíme přímo paní Kavajo za EPP. Prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát. Pane Zenkosone, já bych vám chtěla popřát hodně štěstí na působení ve vaší funkci. Vy jste sám vyslovil jednotlivé výzvy, které před vámi stojí, pokud jde o fungování trhu, pokud jde o budování důvěry a zajištění bezpečnosti dodávek. Pak je zde otázka digitalizace a kombinace všech těchto faktorů plus cíle agentury představuje Jaký se celek eh, potíží, plus zde máme otázku dekarbonizace, ale já musím říct, že pro mě zde vystává jedna velice důležitá věc. A vy jste správně řekl, že zatím ještě neexistuje celistvé technické řešení, které by bylo schopno postihnout všechny tyto výzvy, kdyby se podařilo vše pružně a efektivně pro, propojit. To je velice důležité, protože ekologický energetický balíček, který byl představen a který hovořil i o otázce spotřebitelů, kteří často vyrábějí a následně prodávají sebou vygenerovanou elektrickou energii, představují v některých oblastech velice důležité řešení, a to nejen v městských oblastech, ale i v průmyslových parcích, technologických parcích. I zde se objevuje tato možnost lepšího ekologického řešení, takového decentralizovaného řešení. A my, když hovoříme o této otázce, tak je to pro nás do jisté míry symbolické, protože my v tuto chvíli dáváme eh, slovo právě člověku, to znamená, snažíme se zaměřit na člověka a to je velice důležitý prvek energetického balíčku. A zde se objevuje také technická stránka, není zdaleka jednoduchá. Regulátoři jsou ti, kteří by měli vybudovat rozhraní mezi těmito dvěma řešeními. Je potřeba to provést kvalitně a zajistit důvěru na obou stranách, tak aby systém nebyl některak narušen, abychom si mohli být jistí tím, že budeme schopni důvěryhodně a hladce pokračovat, aniž by došlo k jakémukoliv narušení systému. Problém je poddimenzované personální obsazení. Jak tedy předpokládáte, že se bude tento problém řešit, jakým způsobem to agentura uchopí. Je zde celá řada důležitých otázek, které bude muset agentura řešit jako je bezpečná eh, ekologická energie pro všechny. A to energie, kterou se budou moci spotřebitelé dovolit, to je tedy naše výzva. Já se táži, jak eh, zareaguje agentura za SAD, paní Guja, prosím. Děkuji za vaše práce, děkuji za práci, kterou teprve odvedete a vítám vás na půdě výboru ITRA. Já zopakuji otázku, kterou jsem již položila. My jsme zde hovořili o důležitosti role agentury ACER, pokud jde o implementaci nové dohody. Eh, já si myslím, že role agentury byly, bude velice významná, bude sehrávat roli, co se týče koordinace regulátorů, ale mě by zajímalo, jak to vnímáte vy osobně. Jakou roli zde agentura se hraje z hlediska koordinační role a z hlediska obecného naplňování nové dohody s názvem Green Deal? Děkuji mnohokrát. Děkuji. A za Renew, prosím, pana Petersa. Děkuji. Děkuji. Já také v prvé řadě musím říct, že blahopřeji ke jmenování. My od vás máme velká očekávání, pane Zenglsone. Víme, že váš předchůdce odváděl vynikající práci. Já musím říci, že nakonec možná zjistíte docela brzy, že tento výbor a tento parlament bude nejbližším přítelem agentury Acer. My se velmi těšíme na tuto spolupráci a já bych vás chtěl vyzvat k tomu, abyste tu úzkou spolupráci jedině podporoval, tak jako to činil váš předchůdce, protože to je vynikající způsob fungování. Myslím, že je velice důležité, aby se agentura snažila spojovat země a těžit tohoto, co se nakonec ukázalo i v monitorovací zprávě jako přínosné a prospěšné, jsou zde snadno získatelné dílčí úspěchy, které jsou přínosem pro všechny, pro spotřebatele a tohle je naprosto jasný přínos další integrace a Ehm, sklízení těch eh, plodů, které z takové spolupráce mnohem uší vyplynou. Já myslím, že je velice důležité tyto obtížné a technické otázky nám přednést, nejen nám zde v parlamentu, ale obecně široké veřejnosti, přednést jaksi laickými slovy, tak, aby to bylo pro všechny srozumitelné. Já vám v tuto chvíli děkuji a těším se na naše spolupráci. Děkuji a prosím pana Blose. Máte slovo za zelené. Děkuji vám. Já jsem také chtěl nejprve poblahopřát eh, k jmenování do této pozice. Je to velice důležitá pozice. My se musíme snažit o to, abychom byli všichni co nejspůsobilejší pro ekologický přechod. Pak mě zajímají ta data, údaje. Co se týče nařízení o transparentnosti, zdá se, že data jsou k dispozici a jsou využitelná pro všechny a že jsou vždy k dispozici zdarma, ale důležité věci, jako jsou spotové ceny a další, tak to k dispozici nejsou. A různá obchodní združení tvrdí, že to je jakýsi podnikatelský model, jak to tato data prodávat. Vytváří to jakýsi nový sektor. Problém je, že data jsou k dispozici, ale ne v rámci otevřené licence. Tak se chci zeptat, jestli víte o tomto problému, uvědomujete si, že to působí překážky pro nově vstupující subjekty na trh, jak chcete tyto překážky odstranit a jak chcete zajistit naplnění požadavku na uh, disponibilní a volně přístupná data. Tolik tedy k této otázce a pak se chci zeptat na váš osobní názor. Vy jste hovořil o nevyrovnanosti, že třeba na jedné straně zajistit eh, lokální diverzitu, ale celistvý trh a s tím související plánování infrastruktury na obou úrovních. A já bych rád slyšel, co si vy osobně myslíte, že je potřeba učinit. Další otázka je zajímavé, že vy jste hovořil o klesání poptávky po zemním plynu. To znamená, že v některých případech bude docházet k odstavování některých zařízení. Pak je zde projekt PCL a další projekty na budování nové infrastruktury zemního plynu. Jak to vnímáte, že by podobný postup měl být považován za rozumný. Děkuji a za ID zde nikdo není, takže za EKR. Já ještě vystoupím jako koordinátor za svoji skupinu. Je zde otázka chudoby a cen. Pan Potočník se vyjadřoval celkem optimisticky. Pokud budete pracovat na obnovitelných zdrojích, říkal, tak eh, ceny nebudou stoupat. Ale když se podíváme na vaši zprávu, tak vidíme, že od roku 2008 ceny pro spotřebitele, to znamená pro domácnosti, byly o 28% nižší. Máme k tomu podklady, které říkají, že v Řecku je to 35%, domácností, které si nemohou dovolit hradit energie, jako je vodné, stočné a tak dále. Týká se to 30 obyvatel Bulharska. Tolik je tedy k mé otázce, jak navazuje na tuto problematiku sociální realita. Týká se to 14% Italů, 10% Španělů a tak dále. Já bych rád, abyste se vyjádřili k tomuto tématu. Děkuji. And then, then now we go to the... A teď dám slovo ještě dalším řečníkům. Pan Píper za EPP. ja, vielen Dank, Herr Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Eh, I já bych velice rád srdečně poblahopřál eh, k vašemu zvolení ve vaší nové funkci. Víte, že na našem výboru máme za úkol i v Evropě, doma, u podniků a i u občanů eh, skládat účty. A pro mě eh, to, co jste řekli, je velice teoretické, čili nic z toho nemohu použít doma pro voliče, když jim budu vysvětlovat, jaká je vlastně evropská přidaná hodnota. My jsme pochopili, že je potřeba koordinace, větší transparentnosti. Hm, ale eh, je, to, to lidé chápou, že je to nezbytné, ale mohl byste popsat, kde bude EKAR za 10 let a jakou konkrétní evropskou přidanou hodnotu spojujete s vaší strategií EKARu, co byste chtěli vy s vaší agenturou v příštích letech konkrétně dosáhnout a co je proto politicky nezbytné, a když to vysvětlíte tak, že, to budou rozumět, že tomu budou rozumět občané i doma, tak budete mít i naši podporu. Děkuji mnohokrát, paní Derze. Sorinja. obrigado. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. E, nejprve bych chtěl velice přivítat mezi námi pana Zinglersena, přivítat ho mezi námi, přeji mu opravdu hodně štěstí v jeho nové funkci. My očekáváme velice eh, nečekaně těch prvních 100 dnů hájení, eh, které budou nezbytné, jak prohlásila předsedkyně komise, aby prostě došlo k tomu, k té dohodě na tom novém Green Dealu. Mas há alguma coisa que eu tenho a certeza. É que... A je třeba, abychom se domluvili na takové té linii, ale důležité je, aby regulační úřady a zejména Evropský regulační úřad hrály významnou roli pro zabezpečení transparentnosti, pro kontrolu a především také pro kontrolu dopadu na ceny. Já jsem předsednictvo ACERu a vím, jaká práce se tam vykonává, jak vypadá mandát, že tady se shromažďuje celá řada informací. A proto na základě této zkušenosti jsem toho názoru, že Green Deal eh, pro obrat v oblasti energie a pro zvýšení konkurenceschopnosti by mohl vést k určitým deformacím. A je třeba tedy v rámci toho přechodu zabezpečit, aby k takovým chybám nedocházelo. Je třeba zabezpečit takový bezpečný férový, spravedlivý přechod, který by měl být koncipován tak, aby se nejenom vyrovnala, eh, vyrovnalo mm, mizení pracovních míst, musí být vytvořeny nové modely, informační projekty, pilotní projekty, které by tady mohly sehrát významnou roli. Jakou roli vidíte vy Eh, pro tento přechod a pro v rámci Green Dealu a jakým směrem byste se chtěli vydat. Děkuji. Paní Weiss, prosím. Děkuji vám. Eh, drahý pane řediteli, děkuji vám mnohokrát za vaši prezentaci. Já bych se ráda zeptala na implementaci a mm, ovluvte mě já se možná budu snažit klást stejné otázky jako mi kolegové, ale z poněkud jiného úhlu. Jednotný trh um, funguje dobře, to znamená, že hospodářská soutěž při a, konku, a soutěžení přináší vysoce kvalitní produkty za dostupné ceny. To patří k, to, k těm jaksi základním nástrojům EU. Ale když se jedná o energii, evropští spotřebitelé často musí kupovat energii za dražší peníze, než eh, kdyby byla importovaná a často mají, platí vyšší faktory a velice často je to na základě diskriminačních postupů v oblasti energie které vedou k vyšším cenám a navzdory tedy záměrům energetické unie. Eh, jakým způsobem chcete zabezpečit plnou implementaci jednotného energetického trhu a co považujete za největší překážku pro jeho dosažení? Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát. Nyní paní kolegyně, děkuji pane předsedo, děkuji vám mnohokrát za vaše informace a my se velice těšíme na spolupráci s vámi. Já mám otázku, která se týká role ACERu a regulátorů v případě konfliktu no, dejme tomu ne konfliktu, ale nedohody nebo neschody mezi členskými státy. Já jsem z Německa, takže možná, že byste čekal, že tuto otázku položím vzhledem k Nord Streamu 2, což je vysoce kontroverzně diskutované téma. Děkuji. Děkuji. A posledním řečníkem, prosím. Děkuji mnohokrát, pane Singers, Singers za vaši prezentaci. Vy jste hovořil o těch obrovských změnách a transformacích v oblasti energetickém sektoru, eh, které probíhají. A já jsem se vás chtěla zeptat na ten nový Green Deal, který představila Ursula von der Leyen. Mm, znamená to tedy snížení o 50 až 55 skleníkových plynů do roku 2030 ve srovnání se současnou dobou. My bychom rádi více než 55% a myslím si, že vaše práce tady bude mít velikou úlohu. budeme potřebovat větší integraci, abychom byli schopni lépe využívat větrnou a solární energie v případě, že budeme mít nedostatek energie v jiných místech. Jakým způsobem nebo co si myslíte, kolik jakou integraci energetickou, kolik ji potřebujeme a jsme na správné cestě pro dosažení těchto 55% v roce 2050. Co můžeme udělat v oblasti integrace z vašeho pohledu? Můžeme, můžete se s námi podělit o vaše hodnocení této situace? A teď nevím, zda s tím budete souhlasit. Energetická integrace a alternativní trhy je dobrá věc, když o tom havaříme abstraktně. Ale Máme celou řadu problémů, eh, když se pak jedná konkrét, o konkrétní věci. Některé zemi třeba nechtějí něco uskutečňovat. Někde nechcíte integrovat příliš mnoho, protože máte určitá protekcionistická opatření či záměry. Jak pohlížíte na svou roli? Jakým způsobem může ACER pomoci překonat ty národní, eventuální národní výhrady, které mohou vůči integraci existovat a jaký set nástrojů máte, kterým nám budete moci pomoci v této oblasti. Děkuji vám mnohokrát. A nyní dávám slovo panu Zieglersonovi, který má spoustu času na to, aby na všechny otázky zareagoval. Thank you. Děkuji vám, pane předsedo, za velmi zajímavé otázky. Některé z nich eh, jsou náročné, musím eh, přiznat, ale pokusím se na ně i tak odpovědět. Někdy možná budu muset eh, trošku obtížněji odpovídat, protože jsem se ještě pořád toho úřadu eh, v Lublani neujal. Budu na ně odpovídat chronologicky, v tom pořadí, v jakém byly položeny. Někdy se pokusím možná sloučit, protože spolu souvisejí, ale eh, v zásadě budu postupovat chronologicky. Nejprve paní Karvaljo. Vy jste hovořila o posilování postavení eh, spotřebitelů, s tím, že před ním máme vývoj, budoucí vývoj energetických trhů, s tím já souhlasím. I ta plánovaná reakce zapojující více aktérů a usnadňování inovací eh, a snižování nákladů, to všechno si bude vyžadovat také regulatorní inovace. Takže byl bych rád, kdyby to převládalo v našich eh, diskusích a dceru, abychom se mohli poučit z osvědčené praxe a promítnout to do našich eh, vlastních eh, postupů. A potom jste se mě ptala na to, jak se s tím šířeným počtem zaměstnanců si poradíme. Já jsem se ještě nevzdal naděje, na to, že budeme mít eh, mm, adekvátní počet zaměstnanců vzhledem těm klíšeným úkolům, ale budeme muset reagovat na tu eh, situaci, jak se bude vyvíjet, takže budeme muset prioritizovat naše úkoly. Ten hlavní princip, hlavní konceptuální úkol je podívat se na to, co bude mít největší dopad a co by potenciálně mohlo podpořit tu důvěru a vzájemnou provázanost. To jsou ty dvě oblasti naší práce, tedy dopad a budování té důvěry. To eh, budou eh, klíčové věci pro nás a možná eh, budou mít přednost před ostatními úkoly, které možná nejsou až tak důležité, ale to pouze v případě, že ta situace rozpočtově nebude optimální. Já bych si přál, aby abychom měli dostatečný počet zaměstnanců, který bude odpovídat těm úkolům, které eh, naší agentuře byly svěřeny. Eh, další otázky. Já, Kutahar. Já vím, že eh, to je obtížně vysvětlitelné. Green Deal, je pan Fulsang se na to ptal. Některé z těch úkolů před námi, vyplývající z Green Dealu, ještě pořád nebyly úplně formulované, takže těžko se to říká konkrétně, ale to, co já k tomu teď mohu říci, je, že když se na to podíváme obecně, vzhledem tomu, že máme agendu velmi ambiciozní dekarbonizace, tak jaké budou naše hlavní úkoly, tak jednak to bude centralizace moci. Víme, že je hlavní hráči na tom trhu eh, jsou známí, u elektřiny to je poměrně známá situace, tak si myslím, že v příštích 10 nebo 15 letech asi eh, se to eh, nebude vyvíjet podobně. Víme, že dekarbonizace probíhá už například ve stavebním sektoru, v dopravě ale pravděpodobně to tam nebude to jediné řešení. Samozřejmě budeme potřebovat eh, ty nízkouhlíkové plyny, abychom mohli dekarbonizovat i tento sektor, takže to půjde o inovace, o digitální technologie a podobně. A rozhodně integrovanější přístupy budou eh, klíčové. Těžko se eh, na to odpovídá konkrétně, když ještě pořád nemáme Eh, konkrétní zadání. A dále, jak eh, eh, s tím, jak to budu řešit na osobní úrovni, až budu v A to, co jsem říkal na úvod, že se budu snažit dívat dopředu, sledovat nový vývoj a hledat regulatorní přístupy k těm řešením. Potom půjde také o naše interakci s ANC a musím také říci, že Respekt k místní rozmanitosti nebo rozdílnosti je hlavní princip. Kolikrát ta situace může být velmi rozdílná a naučit se s tím žít bude eh, něco, co eh, budu považovat za svůj hlavní úkol. Pan Peterson se ptal na velmi úzký vztah eh, mezi Acerem a tímto výborem. Já velmi rád eh, budu s vámi diskutovat o tom, jak by ten vztah měl vypadat a jakou frekvencí bychom se měli setkávat a podobně, z jakých eh, okolností. Mm, poslanec Zelené měl řadu otázek, nejprve k datum. Pokud já tu situaci znám, tady bych rozlišoval dva různé aspekty. Za prvé, poskytování dat těm aktérům prostřednictvím těch datových hubů, které čím dál tím více získávají na významu v Evropě. Jsou to eh, ne, eh, data v výlučném vlastnictví. To samozřejmě musí vyžadovat souhlas toho původního mm, majitele dat, eh, vlastníka dat. To se liší stát od státu, ale to chci odlišit od té situace, kdy máme data z dohledu, kdy Eh, která jsou důvěrná, protože slouží k odhalování určitých eh, neužívání postavení na trhu. Nevím, jestli ta vaše otázka má implikace i na tuto část dat, protože to asi není možné zveřejnit. Určitě tady je část dat, která jsou důvěrná. Možná, že ta odpověď není úplně úplná nebo uspokojivá pro vás, ale možná, že až pochopím tu podstatu vaší otázky lépe, tak na to budu moci odpovědět. Eh, vy jste mluvil o té rovnováze budoucnosti na to můžu rád odpovědět, ale s tou výhradou, že eh, jde o můj osobní názor. Eh, to, eh, co musíme vyřešit, je ta rovnováha mezi trhy, které fungují v rámci celého kontinentu s tím, že budeme muset respektovat ty rozdílné lokální podmínky a já si myslím, že to bude směs těch eh, to dvou přístupů, že rozhodně nebudeme je mít jedno paušální řešení. Některé, některá řešení budou možná nákladově výhodnější, ale v budoucnosti a zase je to velmi osobní eh, perspektiva, kterou vám nabízím, není to oficiální eh, postoj a dceru. V budoucnosti asi vzniknou i řešení, kde nepůjde pouze o cenu té dané komunity, která, pardon, komodity, která se dodává, ale spíše o cenu té nabízené služby, která přichází s tou komoditou. Eh, jsou to eh, určité služby s přednou hodnotou, kde jednou, jednou složkou té celkové ceny je ta daná komunita, ale netvoří většinu a jde také o, o vyváženost mezi roli trhu a eh, koordinací eh, regulace. Tady ta odpověď je mnohem obtížnější. Já mám určitou zkušenost. Pokusy některých aktérů o prosazení eh, té technologie ukládání uhlíku. Někteří si myslí, že to je nadějná eh, oblast, ale na úvod jsme se bavili o tom, co by mohlo přispět k dalšímu rozvoji těchto technologií, tak to je adekvátní cena za uhlík. A já si myslím, že by si to vyžadovalo eh, reakci. Musíme si říkat, že ta cena za ten uhlík není dostatečně vysoká, ale konceptuálně to asi není úplně nejlepší, protože eh, je tady celá řada problémů spojených s infrastrukturou a jak eh, vyřešit tu otázku měřítka správného je dobře eh, eh, stanovit, mít možnost stanovit určitou cenu, ale nejsem si úplně jistý, jak eh, se dostat do té situace, kdyby to bylo úplně adekvátní těm odpovídajícím nákladům. Možná, že na to budu znát odpověď později. je, to byla vše poslední otázka. Budoucnosti bude tady určitě důvod investovat do do potřebné infrastruktury tam, kde existuje velmi dominantní postavení nějakého dodavatele, to je pouze v jedné části Evropy, takže myslím si, že to bude postupně ustupovat jako zdůvodnění pro investice do infrastruktury. Máli se nám podařit eh, toho dosáhnout, vzhledem k tomu, kolik různých využití je tady pro zemní plyn, tak je možné, že eh, ta infrastruktura nebude výhradně zaměřena na eh, to energetické využití zemního plynu, ale bude to spojené i s dalším využitím. Pane předsedo, vy jste se ptal na energetic, cenu za energie, to je klíčová otázka. Eh, přístup, který já bych k tomu měl z pohledu naší agentury, je to, že veřejná politika samozřejmě eh, naprosto legitimně může eh, usilovat o vyřešení těchto věcí, ale někdy eh, některé zásahy na podporu politiky byly tržní, aby byly všechny ceny stejné pro všechny, ale nebo se to může také zaměřovat na to, aby se vyřešily problémy u některých konkrétních oblastech, kde ten představuje riziko, a přičemž by samozřejmě bylo možné hledat i jiná řešení. A k další otázce, jak se dostat k tomu praktickému řešení a co by, jak zareagovat na otázku toho běžného občana. Za prvé, potřeba, aby ten trh dobře fungoval pro spotřebitele, aby dostali efektivní služby za nízké náklady. To je cíl hlavní, musíme na to dohlížet, to je důležitý úkol. Za druhé, musíme se postarat o to, aby trhy byly otevřené, aby eh, na ně mohli vstupovat noví inovativní hráči, aby tady nefungovaly pouze ti stávající, ty stávající společnosti. Znamená, že to musíme udržet otevřené pro inovace, to je druhý hlavní eh, princip. A za třetí, tam, kde to dává smysl, bychom měli považovat integraci energetických trhů za velmi dobrý eh, způsob dekarbonizace ekonomiky. A myslím, že to eh, hodně spotřebitelům také leží na srdci, takže já bych to vnímal hm, jako vodnou odpověď nebo reakci na otázku toho vašeho občana. Co se týče monitoringu cen z toho fondu pro globalizaci nebo pro transformaci, to je velmi těžká otázka. A zase tím vyjadřuji svůj osobní názor. Je následující. Fond pro spravedlivou transformaci, který by pouze rozdával dotace, asi nebude mít eh, trvalejší dopad, ale zaměřoval by se na investice například do eh, nových dovedností a eh, přitom by vnímal, jak se mění ten energetický trh, tak by to v řadě případů dávalo smysl. Nejenom co se týče obnovitelných zdrojů energie nebo těch tradičnějších sektorů, ale jednal by se i o digitální dovednosti, tak by to bylo velmi užitečné. Mohu vám uvést jeden osobní příklad, eh, který eh, já mám velmi rád. Vy se říká, že mám dost času, tak eh, já ve své současném zaměstnání musím hodně cestovat a jedna z těch zkušeností, které mám, musím hodně cestovat do Číny, do Indie a dále, Někdy, například když eh, jdu do čínského supermarketu, tam vidím třeba 80-letou ženu, která nejenom nakupuje a platí eh, svým mobilem, ale porovnává si také ty ceny, protože si hledá, kde by si to mohla pořídit levněji. Ukazuje to tomu eh, obchodníkovi, a, aby mu ukázala, že je schopná to pořídit někde jinde levněji, je naprosto, nemá žádný problém s tím využívat ty technologické, ty, ty digitální technologie. A to je pro mě eh, obrovské eh, překvapení, protože u nás v Evropě to tak obvykle není. Ne ani ta infrastruktura, ale ani to, že by eh, v tom věku by někdo tak dokonale ovládal všechny ty technologie. Takže hm, učení těch nových dovedností, to samozřejmě se nestahuje pouze na energetické, na ten energetický sektor, tady jde kolikrát i o ty platební Eh, technologie. Pokud budeme schopni investovat do té celé digitální infrastruktury, tak by to mohlo prospět i energetické motor. Takže to byla trošku možná delší, ale osobnější odpověď. A co se týče vztahu ke členským státům, s tím, že tady jsou některé citlivé eh, věci, ACER eh, jsou radou regulatorů, musí velmi bedlivě sledovat dohlížet na to, jaký je náš mandát a co je možné eh, schvalovat eh, za výjimky. Neměl by se eh, vyjadřovat k těm političtějším tématům. Já si myslím, že to je dobrý způsob, jak si udržet podporu. A nemyslím si také ECR, nebo že by ta rada regulátorů měla řešit pro a proti jednotlivých projektů které eh, podporují demokraticky zvolení lídři. Paní Weiss se ptala na největší překážky, se kterými se potýkáme. Jak už říká pan Potočník, tak propojení trhu a využití, lepší využití interkonektorů je klíčový aspekt. A jde také o to, kde ty kapacitní trhy jsou dále potřeba. Uvědomit si, že eh, můžeme to využít pro regulaci, možná, že někde to tak úplně být nemusí, to je také zásadní faktor. A možná ještě jedna věc, která asi není úplně překážkou, ale mohla by se stát překážkou budoucnosti, je to mít velmi otevřený trh, kde mohou tam vstupovat noví zájemci, noví nové podniky, aby to nebylo uzavřené, aby to nechránilo stávající podniky, jenom protože to řešení, které mají, fungovalo v minulosti. Neříkám, že je to velká překážka teď, ale je to překážka, kterou bychom měli sledovat v budoucnosti, až eh, se budou zavádět eh, další, nejenom ty digitální inovace. Myslím, pane předsedo, že tím jsem odpověděl na většinu. Doufám, že jsem aspoň se o tom pokusil. Pokud ještě někdo eh, bude chtít něco vědět, tak rád odpovím. Děkuji vám. Pane Zingerstene, asi to není naposledy, co se vidíme. Já vám blahopřeji ještě jednou k vašemu jmenování a budu se těšit na příští setkání. you. Okay, then we move to the next point, please. Nyní přejdeme Please, we have to start. Be seated. Vážení kolegové, musíme začít. Prosím, eh, posaďte se. Um, thank you, thank you very much. And, uh, Děkuji mnohokrát. Další je prezentace komise ke zprávě o politice hospodářské soutěže v roce 2018. Vítám paní Anu Koluči, která je ředitelkou odboru pro energie a životní prostředí v rámci DG Competition. Pak je zde pan Guillaume Lorio, ředitel informací, komunikace a médií na tom též DG. V tuto chvíli vás poprosím, abyste představili zprávu o politice hospodářské soutěže, zvláště v souvislosti s digitálním a energetickým trhem. Poprosím vás, abyste eh, pohovořili o aktuální situaci a o přeskumu a případné změně pokynů eh, v této oblasti. Děkuji a máte 10 minut na prezentaci. Celkem máme hodinu na debatu. Nevím, kdo z vás začne, ale tímto vám uděluji slovo. Paní Koluči se ujme slovo jako první. Děkuji, pane předsedo, děkuji, dobré odpoledne. Já mohu s potěšením odprezentovat výsledky z politiky hospodářské soutěže v oblasti energetiky. Jak víte, je to velice důležité téma ve všech eh, oblastech ekonomiky. Tento sektor, sektor energetický, je velmi regulovaný. Investice závisejí do velké míry na veřejné podpoře. Trhu dominují velké podniky a členské státy znásobili mnohokrát energetický mix. V roce 2018, to znamená v roce, který postihuje tato zpráva, ale v podstatě jde říci, že se to týká celého mandátu, který už pomalu končí. Můžeme říci, že politika hospodářské soutěže se velice zasloužila o podporu zajišťování a udržování pravidel. My jsme se snažili hlavně odstranit překážky volného oběhu elektrické energie a zemního plynu v rámci členských států. Také jsme se zasadili o dekarbonizaci a o zajištění dodávek a propojenost. My jsme používali tři nástroje. Antitrustový nástroj my jsme v tuto chvíli eh, do veliké míry řešili otázku vysoké koncentrace podniků. Eh, také jsme řešili otázku uzavírání eh, sítí vůči dalším subjektům v ostatních státech. v prvé řadě šlo o Gazprom, o stanovisko z května loňského roku. Zde jsme jako komise přijali rozhodnutí o závazcích, závazných závazcích Gazpromu. Gazprom byl v řadě zemí střední a východní Evropy dominantním subjektem a my jsme měli obavy v tom smyslu, že zřejmě došlo k porušení kartelových nebo protikartelových ustanovení a zároveň i zřejmě došlo k porušení národní legislativy v osmi členských státech. A to vedlo k vysokým cenám zemního plynu v pěti státech v Pobaltí, Polsku a Bulharsku a tím komise stanovila závazné pokyny pro fungování Gazpromu. My jsme změnili způsob fungování této společnosti a chtěli jsme zajistit, aby plenárský trh mohl těžit ze stejných výhod cenových jako zbytek Evropy. Pak je zde volný oběh elektrické energie mezi Dánskem a Německem. Toto rozhodnutí bylo přijato na konci loňského roku a týkalo se Tenant, což je mm, provozovatel sítě v Německu. A my jsme stanovili závazné eh, pokyny pro tento subjekt. Šlo v podstatě o to, že komise měla obavy, že společnost Tenant neustále a systematicky omezovala kapacitu spojovačů elektrické energie při toku elektrické energie ze severu, z Dánska to znamená přísun levných cen do Německa, došlo k zabránění tohoto toku, to znamená, že němečtí spotřebitelé neměli možnost požívat těchto výhod nízkých cen. Také zajímavé si uvědomit, že závazek, který jsme v tomto směru vydali, sloužil jako jakási šablona v rámci, bez, v rámci e, čistého energetického balíčku, kdy jsme se zasloužili o otevření kapacit e, mezi jednotlivými členskými státy a propojením. Tolik tedy k boji proti kartelům. My se výrazně angažujeme i v oblasti veřejné podpory. Loni jsme přijali celou řadu režimů, které se týkaly obnovitelných zdrojů a kombinace elektrické energie a tepelné energie. V těchto režimů jsme eh, ustavili 1,20 a u většiny členských států už zaznamenáváme, že eh, dochází k snažšímu zúčtování. Probíhá to podle pokynů ohledně ochrany životního prostředí. Výsledkem je, že spotřebitel má nižší ceny. My jsme to zaznamenali již v Německu, kde díky ko- politice komise došlo k tomu, že ceny za obnovitelné zdroje jsou na úrovni poloviny. Dále mechanismus pro zajištění kapacit, jak víte, to je možnost, která zohledňuje možnost, aby eh, poskytovatele kapacity kromě dodané energie ještě mohli účtovat za zajištění kapacity. To by mělo podpořit eh, zajištění dodávek. My jsme přijali sedm rozhodnutí v Belgii, Francii, Itálii, Řecku eh, a Polsku. Ve všech těchto případech komise konstatovala, že došlo k dodržení pravidel veřejné podpory, ale bylo zároveň zřejmé, že členské státy musí realizovat reformu trhu, takže se zde řešila i otázka regulace, tak aby již nastavené pobídky investovat do nové kapacity nebyly některak ohroženy. A tím se dostáváme k pokynům ohledně veřejné eh, podpory, ohledně energetiky a životního prostředí. K tomu jsem se nakonec měla ve své prezentaci vyjádřit. Je pravdou, že veřejná podpora otázky mm, životního prostředí a energetiky je eh, upravena v těchto pokynech, a to od roku 2014 až do roku 2020. Je to zásadní nástroj pro zajištění energetické unie kdy se zde hovoří o dekarbonizaci, zajištění dodávek, přeshraničním obchodu a zajištění cen na určité úrovni. Pokud jde o rozsah našeho záběru, eh, vyjádřila bych se v tom smyslu, že veškerá podpora, kterou členské státy věnují energetice a životního prostředí, představuje ale asi polovinu celkové podpory v Evropské unii. A v průběhu daného období eh, komise vyhotovila 221 rozhodnutí v různých sektorech, jako jsou obnovitelné zdroje, jako je mechanismus pro budování kapacity, jako jsou výjimky pro intenzivní uživatele a potom čistá mobilita, uzavření linek a spojení. Jak vidíte, ten záběr je ohromný. My jsme právě zahájili vyhodnocení těchto pravidel a to v lednu tohoto roku. A můžete si udělat představu, zda jsou to pravidla účelná. Zahájili jsme něčím, čemu jsme říkali prvotní prověrka. Kolega vysvětlí, o co šlo v rámci té prověrky, té prvotní prověrky. Uh, my jsme se chtěli připravit na novou dohodu Green Deal, kterou nová předsedkyně komise již avízovala. My chceme přinést nové pokyny k nedávnému balíčku, který byl přijat v loňském roce. Chceme využít všech dalších příležitostí a pokroku. Například zde se nejedná o vodíku, nejedná se tam o skladování. To jsou velice důležité faktory, které souvisejí s dekarbonizací a proto bychom chtěli tyto pokyny doplnit i o další vývoj na energetickém trhu. Například je zde nízkoemisní mobilita a tak dále. To jsou záležitosti, které bychom v dalších pokynech chtěli zohlednit a proto probíhá vyhodnocení záběru prvotní prověrky. V tuto chvíli jež dám slovo kolegům, kteří vám vysvětlí, jak přesně probíhala ta prvotní prověrka. Ano, děkuji vám. My jsme provedli přepracování stávajících pravidel od roku 2012 do roku 2014. My jsme tam hovořili o různých pravidlech v jednotlivých členských státech a některá z těchto pravidel by měla přestat platit příští rok. To je tedy to, čemu říkáme prvotní prověrka, to už paní Koluči vysvětlovala a my se zde snažíme postihnout ty blokové výjimky, regulaci de minimis, regulační pokyny, eh, rámec eh, rozvoje a výzkumu, společný evropský zájem, eh, letecké pokyny, železniční pokyny, pokyny v oblasti životního prostředí, restrukturalizace a navíc jsme tam doplnili ještě exportní úvěry, krátkodobé úvěry a e, železniční pokyny. Ten balíček je tedy velice rozsáhlý. Jak jsme zatím postupovali? Zatím probíhala veřejná konzultace, která skončila z větší části v červenci tohoto roku. Probíhaly konkrétní konzultace ke konkrétním částem pokynu. Většina těchto konzultací byla ukončena v červenci. Co se týče IPCA, to je ten společný evropský eh, zájem, tak zde jsme zaslali nedávno, to znamená 31. října, eh, dotazník a zároveň probíhá několik studií na téma jednotlivých těchto dílčích oblastí. Co se týče regionálních pokynů, rizikového financování a leteckého eh, letecké pokyny, tak ty by mohly být hotové do konce tohoto roku. Pak jsou zde další dvě studie, energetika a životní prostředí a výzkum a vývoj, pak pokyny k inovacím. Toto všechno by mělo probíhat až do příštího roku. Pokud bych vám měl eh, říci, jak dopadla ta prvotní prověrka a dovolte mi říct, že ta prvotní prověrka je vždycky jenom ohlédnutím do minulosti, takže je třeba také řešit, jestli jsou nastavená pravidla nadále účelná, i když třeba se osvědčila v minulosti. Zdá, zdá se nám z prvotní prověrky, že tato pravidla fungují, což samozřejmě neznamená, že zde nejsou technické záležitosti, které byly zmíněny jako eh, body, na které se budeme muset ještě eh, zaměřit, které budeme muset prověřit a případně budeme muset ta pravidla mm, koncipovat jinak. K dalším krokům my v tuto chvíli provádíme schromažďování dat a eh, snažíme se udělat si představu i v souvislosti s výsledky studií. Připravujeme pracovní dokument, ten bude přeskoumávat eh, analytická rada, to by se mělo odehrát na začátku příštího roku, následně bude učiněno rozhodnutí, zda bude třeba provést nějaká technická vylepšení, nebo bude potřeba některá pravidla přepracovat úplně. Pokud bude potřeba postupovat radikálně, tak zřejmě bude třeba také zpracovat dopadovou studii a zaměřit se na jednotlivé varianty a na prověření jednotlivých variant. A teprve tehdy a teprve poté bude možné zahájit řádný legislativní proces. Je to tedy velmi zhruba nastíněno, jak vypadá situace s provedenou prvotní prověrkou a já ještě předám slovo zpět paní kolegyni, aby to uzavřela, z, aby to panu kolegovi eh, z hlediska digitálního trhu. Dobrý den, já jsem Guillaume Loriot a jsem ředitel, který se eh, zabývá operativním prosazováním eh, pravidel hospodářské soutěže, fuze, sloučení, to je trh ICT, informační a komunikační technologie a fungování subjektu a hospodářství politika hospodářské soutěže. Jsou to velké subjekty, ale zároveň i malé subjekty, které řešíme. Já se pokusím vám nastínit, jak dohlížíme na dodržování pravidel v této oblasti, minimálně jak jsme postupovali v posledních letech, jak probíhala debata na téma této politiky, kterou nastartovala zpráva zadaná komisařkou Vestager, kdy v oblasti eh, hospodářské politiky bylo potřeba provést eh, tuto studii pochopitelně. Víme, že digitální a informační technologie jsou v tuto chvíli všude, v energetice, v dopravě a tak dále, ale potřeba říci, že ta oblast je širší než ta, kterou postihuji já. Pokud jde o dodržování pravidel hospodářské soutěže v rámci ICT, v rámci trhu online, tak řekněme, že zde existuje několik proudů, několik směrů, některé dobře známe a známe i ty případy, k nímž došlo, jako je společnost Google, pak jsou zde další oblasti, prosazování dodržování pravidel, zvláště v oblasti zákazu eh, šíření. To jsou tedy ta jasná témata, která jsou vymezena a jimž se komise eh, věnuje, jako jsou digitální platformy. To je opět oblast, kde se soustředíme na společnost Google a tak dále. Pak bylo přijato v roce 2019 třetí rozhodnutí proti společnosti Google. Tentokrát šlo o jiný trh, trh týkající se reklamy na, interne, na, na internetu, zprostředkování reklamy, kdy komise zjistila, že Google se chová um, výlučně na trhu reklamy na internetu, kdy se snaží vytlačit některé další soutěžitele. To je třeba případ Google Android z roku 2018. To se týkalo tehdy jiného trhu. Tehdy šlo o mobilní platformu Android. I tam vyplynula řada problémů, roz, roztřištění trhu. Um, výlučné postavení, zaujetí výlučného postavení, postavení na trhu ze strany Google Oproti dalším soutěžitelům vidíme tedy, že došlo k celé řadě porušení pravidel ze strany eh, tohoto subjektu. My jsme ty případy zaznamenali a přijali jsme řadu rozhodnutí. Jak víte, všechna tato rozhodnutí se nyní odstla u soudu. Ty soudní spory jsou velice intenzivní, připravují se řízení, soudní spory, eh, většina zúčastněných podporuje komisi a my si myslíme, že tohle bude představovat veliký objem práce do budoucna pro nás v následujících měsících. Jak víte, probíhá šetření, některé je veřejná, teď hovořím o otázce šetření, které jsme zahájili loni v létě proti společnosti Amazon. Jde o data a, a trhy, to jsou veřejné informace, ovšem toto řízení ještě probíhá. My šetříme, zda společnost Amazon má přístup datům třetích osob, které prodávají, kterou prodává potom na svých platformách, kdy může dojít k narušení hospodářské soutěže, maloobchodní eh, hospodářské soutěže, tam, kde je společnost Amazon sama zastoupena. To je jedna věc, pak máme trh e-books, což je případ, který byl zahájen již před třemi lety. Další eh, šetření se týká společnosti Apple a společnosti Spotify. Další šetření se týká subjektů, o nichž zatím nemohu hovořit, protože ta informace o zahájeném řízení zatím není známa. Jinými slovy, snažíme se postihnout různé typy postupů na různých trzích. My jsme v řadě případů případy porušení zjistili celkem eh, brzy, jako jsou ty geolokalizační platformy. V některých případech eh, dochází ke střetu zájmu mezi platformou samotnou na jednom trhu a na jiném trhu, kdy ta společnost nebo ta platforma působí v jiné pozici na každém trhu. To je velice složité téma, které v prvé řadě musíte zaznamenat, potom musíte zjistit, zda dochází k narušení hospodářské soutěže či nikoli. To je téma zase pro každý jednotlivý národní úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Komise musí provést celou tuto úvahu, zda dochází k porušení či nikoli. Pak je zde zpráva zvláštního poradního orgánu na tohoto téma, kde se obě, opět objevují další úvahy o prosazování předpisů hospodářské soutěže. To jsou růz, různá témata, jak chránit hospodářskou soutěž mezi jednotlivými platformami, protože jsou trhy, na které se vejde několik platform a tyto trhy mu, musíme také vzít v potaz. A pak jsou zde otázky, které musí komise zvažovat v rámci platformy samotné, kdy třeba ta platforma se nakonec chová jako regulátor sám a uh, máme tam třeba měsíc na to, abychom zajistili rovné podmínky, protože to je otázka celkem kritická, a která by mohla ohrožovat další soutěžitele na digitálním trhu. To je tedy téma, které je velice mm, přínosné, kdy se potvrzuje, že se zde objevují určité postupy, které existovaly v minulosti, ale v rámci nového ekosystému v rámci nových podmínek se k ní musíme postavit jinak z hlediska porušování hospodářské soutěže. Role dat samotných je pro nás velice důležitá. Vidíme, že hodnota dat na trhu sehrává a může sehrávat zásadní roli, ať už je to ku prospěchu eh, soutěžitelů, nebo je to něco, co může vyřadit eh, soutěžitele z hospodářské soutěže. To jsou třeba případy fúzí, jako je Microsoft a LinkedIn, kdy eh, bylo řečeno, že je třeba zajistit interoperabilitu a zajistit hospodářskou soutěž platform, dalších platform. To jsou Národní úřady pro ochranu hospodářské soutěže, ale i orgány soudní, které to, to musí řešit a komise musí být připravena se s těmito případy vypořádat a tyto soudní spory vyhrát. Krom platform je třeba říci, že zde existuje ještě řada dalších problémů na trhu na internetu, zvláště pokud jde o šíření online. To je něco, co navazuje na šetření, které jsme provedli v rámci e-commerce v minulosti. Tam jsme zjistili, že se zde objevují a začaly objevovat určité restriktivní praktiky omezující fungování dalších soutěžitelů, dodavatelů, kdy dochází na vnitřním jednotném trhu k omezení šíření určitých produktů přes hraničním kontextu a komise zaznamenala a musela přistoupit k tomu, že použila články 101 a 102 smlouvy a snažila se eh, o zabránění situace, kdy někteří soutěžitelé zneužívali situace na trhu, kdy mm, nebylo možné nakupovat některé produkty na internetu přeshraničně a to znamená, nebylo možné využít vnitřního trhu. Potom licence to jsou trhy, které nebyly velké z hlediska objemu, z hlediska finančních objemů, ale byly důležité z hlediska toho, jak se může komise ukázat jako někdo, kdo je přesvědčený o tom, že bude bojovat proti omezování hospodářské soutěže v přeshraničním kontextu. My budeme eh, rovněž v roce 2022 vydávat nové pokyny eh, komise k vertikálnímu omezování hospodářské soutěže. Zde opět navážeme na postupy online, i ty jsou důležité z hlediska elektronického obchodování a těchto trhů. V neposlední řadě tak, abych nabídnul přehled o typech eh, zásahu v oblasti špičkových technologií. Máme několik případů, co se týče čipů. Máme zde případ proti společnosti Polkom. Jak víte, tak um, jsme konstatovali, že tato společnost zneužila svého dominantního postavení na trhu a chovala se příliš agresivně z hlediska hospodářské, hospodářské soutěže. Šlo o čipy do mobilních telefonů, je to případ slovenského července, v tuto chvíli se projednává před soudem. A minulý měsíc, 18 let po rozhodnutí samotném, protože poslední rozhodnutí z roku 2001, eh, komise přijala předběžné ehm, opatření v případě zneužití dominantního postavení u širokopásmových eh, technologií. My jsme se rozhodli k tomuto kroku, aby Broadcom nemohl pokračovat v takovýchto praktikách na trhu s čipy. My jsme konstatovali, že šlo, došlo k tomu, že někteří eh, výrobci modemů, set boxů, známých produktů, výrobci vyrábějící takzvané produkty OEM pro další eh, použití dalšími značkami, mm, tito byli eh, tímto jednání vyřazeni z hospodářské soutěže a proto jsme naše kroky urychlili tam, kdy vidíme, že může dojít k nenapravitelné škodě a k nenapravitelnému porušení hospodářské soutěže, postupujeme takto. Jenom to ukazuje na přesvědčení a odhodlání komise, která ve chvíli, kdy získá důkaz podobného typu, že je schopna jednat. Já doufám, že jsem vám nabídl dostatečně dobrou představu. Možná budete mít další otázky k těmto jednotlivým činnostem. Uh, thank you very much and, uh... Děkuji mnohokrát. A po této prezentaci se dostáváme k diskusi ve jménu EPP. Pan Weiss. Paní Weiss, pardon. Děkuji. Jak už tady zaznělo, v poslední připomínce pana Kristensilance týkající se minulého tématu. On řekl, že do budoucna budeme potřebovat velice dávat pozor na to, zda soutěž na trhu s energií je otevřená a dostatečně flexibilní, aby mohla se přizpůsobovat novým technologiím. A proto bych se ráda zeptala, jak mohou nástroje pro hospodářskou soutěž přispět k dosažení ctižádostivého Green Dealu. Nebo také bych se mohla zeptat, jakým způsobem nám mohou nástroje pro soutěž pomoci v zelené tranzici a dekarbonizaci Evropy. Co bude možná zapotřebí nově eh, koncipovat, eh, co se týče pravidel komise v energetickém sektoru. Děkuji mnohokrát. SAD. Nikoho tady nemáme za SAD Renew Europe, prosím. Děkuji, pane předsedo. Cituji, že komise pokračuje v rozvoji energetického jednotného trhu za dosažení vytýčených cílů. A mělo by to přinést také efektivní tvorbu cen na sektoru. Transparentnost by se měla zrcadlit také v jednotlivých členských státech, ale v některých členských státech jsou ceny regulovány takovým způsobem, že to zraňuje, škodí uživatelům a spotřebitelům. Například v Maďarsku se prodávala energie třikrát eh, dráž, než by byla, byla dostupná na trhu. A Hmm, to se hovoří o energetickém trhu s hospodářskou soutěží, ale situace se mění. Ceny klesají a průměrná maďarská rodina platí dnes víc za energii, eh, než kdyby to platili prostě za normální cenu tržní, ale musí to platit za cenu, kterou ovlivňuje maďarská vláda. Eh, problémem je, že vláda stále vyažuje základ sem z roku 2011 a to je samozřejmě zavádějící. Souhlasili byste s tím, že zásady energetické unie, stejně tak jako zásady transparentnosti a férové soutěže, naprosto eh, jsou nekonzistentní se současnou maďarskou situací? Děkuji vám. A teď za zelené, prosím, pan poslanec, děkuji. Já se budu soustředit na transformaci k dekarbonizované ekonomie eh, v rámci politiky hospodářské soutěže. Samozřejmě tady před námi máme ještě výzvy nejenom prostě odstranit ty rozpory, které tady ještě existují, takové jako přímé a nepřímé dotace do pevných paliv, ale stejně tak jako pravidla soutěže, která mohou být eh, proaktivní, mohou podporovat eh, uži tečnost, efektivit energie eh, a přechod od pevných eh, paliv eh, otvírání se, otvírání energetických trhů pro malé zákazníky. Čili jasné, že tady je třeba udělat více věcí a i když komise má k dispozici hodnocení, že určité podmínky musí být splněny a Eh, právě bylo také odůvodněno, proč a jak se do toho budou zahrnovat také emise CO2. A tyto záležitosti, které je třeba zvážit, jak například pokračovat ve snižování výdajů eh, za energii a jakým způsobem mít pevné ceny v oblasti pevných paliv, eh, snižování negativních cen na trhu, eh, snižování nerovnováhy, která tady ještě existuje, eh, dodatečné příjmy, rozvíjení služeb na trhu a zabezpečení, abychom tady měli dostatečnou flexibilitu pro alternativní paliva i s účinkem dekarbonizace. Čili celá řada předběžných podmínek, které je třeba dodržet a já bych rád položil otázku, jak vlastně bude možné vytvořit trh tak, abychom mohli propagovat obnovitelné energetické zdroje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 Já mám otázku a možná, že by Evropská komise něco mohla říci, a sice ke státním dotacím v energetickém sektoru. Bude možné, podpořit jenom veřejné sítě, anebo jenom sítě, které nejsou dostatečně eh, efektivní. Eh, není přece možné pouze modernizovat staré sítě, které v současné době ještě jsou charakteristické tím, že k ním dochází k velkým tepelným ztrátám a investice které by mohly vést, nebo které by, pardon, měly vést ke snížení CO2. Ale eh, tady je nutné sledovat také cíl služeb eh, v obecném zájmu. Revize, kde se jedná o přepracování veřejných subvencí pro Eh, větší energetickou účinnost i v tepelných sítích, ku příkladu, jak to vypadá s modernizací tepla, výroby tepla a využívání tepelné energie. Eh, dobrý den, děkuji vám, pane předsedo. Děkuji za vaši prezentaci. Já bych se vás rád zeptal na téma eh, koncesí vodních elektráren. V roce 2019 komise napsala dopis, osmi členským státům Rakousku, Německu, Polsku, Portugalsku, Švédsku, Spojenému království, Itálii a Francii. A v tomto dopise komise eh, píše, že členské státy nerespektují směrnici z roku 20, 2014 o vodních elektrárnách. A Francie je speciálně zacílená. V tomto dopise komise tady vyčítá prodloužený určitých koncepcí bez zohlednění konkurence a Mm, eh, prostě eh, tady popisuje, že koncese do roku 2023 vyprší celá řada koncesí v této oblasti. Eh, je tady určitá absurdnost, protože to ohrožuje také dodavky. Každý soukromý provozovatel takové malé vodní elektrárny samozřejmě se snaží postupovat efektivně a ekonomicky další absurdnost je v době, kdy tady máme třeba situaci, kdy ty vodní elektrárny jsou vlastní malé údolí, další absurdnost využívání vody, ekonomická absurdnost, eh, protože hm, tady by došlo k vzestupu cen za energii. Čili já mám jednoduché otázky. Když teda Green Deal se tady snaží o spravedlivou transformaci, eh, jak se to tedy má s tím, s tou, eh, se respektování směrnice z roku 2014, kde se hospoří, hovoří o hospodářské soutěži ve výrobě energie. Jakým způsobem? tedy se tady nakládá s tím takzvaným exkluzivním právem eh, nebo s koncesionáři, kteří mají také povinnost podrobit se soutěži. Děkuji mnohokrát. Thank you. Děkuji mnohokrát. Dovolte mi také položit otázku jako člen výboru. Je to z části také osobní otázka. Týká se toho, s čím jste začali svou prezentaci týkající se Gazpromu a pozice Gazpromu na, energ- na evropském energetickém trhu. Moje otázka nebude eh, příliš odborná, spíše provokativní. Proč je komise tak bezmocná eh, s ohledem na Gazprom? Eh, to není příliš povzbudivé. Víte, když se podíváme na to rozhodnutí z roku 2016, to bylo teď zamítnuto Evropským soudním dvorem a evidentně to bylo něco, co nebylo v souladu s naší politikou, s našimi pravidly a tak dále. A teď tady máme taky dojem, No to je ta otázka, zda tomu lze zabránit či ne, ale máme problémy s implementací toho, o čem jsme rozhodli v posledním mandátu revize příslušné směrnice, která, se kterou souvisí právě Gazprom. Já mám tedy osobní pochyby, zda vůbec tady můžeme být nějakým způsobem jaksi účinní, efektivní. Proč nakládáte takto s touto společností, která zcela evidentně je problémem eh, nejenom co se týče porušování pravidel hospodářské soutěže, ale také vůbec našich hodnot. Bez efektivních výsledků. Ano, a teď máte čas na odpověď. Thank you very much, uh, eh, for... Děkuji vám za všechny vaše otázky. Budu postupovat v tom pořadí, v jakém padly. Nejprve tedy otázka paní Weiss. Teď jde o to, jak můžeme zajistit, aby pravidla hospodářské soutěže napomohla dosažení cílu Green Dealu, jak můžeme zajistit, aby hospodářská soutěž byla otevřená, flexibilní a pomohla v té transformaci energetické. Možná, že tady jsou takové dvě oblasti, čili jednak je to vymáhání těch pravidel a potom je to politika nebo strategie. Nejprve tedy té první oblasti komise. Plní eh, velmi vehementně svou roli. Snažíme se o zajištění eh, dobrého fungování trhu, protože to je velmi dobrý základ. Musí to být eh, dobře nákladově efektivní způsob třeba o vynucování těch pravidel pro eh, správskou soutěž a potom jde také o naši vlastní politiku tady, co se eh, týče životního prostředí, máme pravidla pro státní pomoc. Ta byla velmi užitečná v minulosti, jak už jsem říkal na tom svém příkladu. Podařilo se nám díky tomu snížit náklady na obnovitelné energie. A v tom hodnocení, které jsme si teď Eh, provedli. Dostali jsme tedy od různých stran eh, zpětnou vazbu. Se objevuje také uznání toho, že ta pravidla fungují dobře. Což znamená, že budeme muset udělat všechno pro to, abychom tyto pozitivní aspekty zachovali. Současně s tím ale také budeme muset podívat na to, co Green Deal bude znamenat pro ekonomiku a pro spotřebitele. A to se potom musí odrážet v těch pravidlech. A ta pravidla například nejsou připravena na to, aby řešili nové technologie, jako je ukládání energií, nebo vodík, nebo mobilita elektrická, nebo nabíjecí infrastruktura. Proto nic eh, podrobnějšího nemám a to se tedy bude muset integrovat do těch našich nástrojů, abychom napomohli dekarbonizaci a dosáhli těch našich cílů do roku 2030. Ta otázka byla také trochu spojená s tím, na co se ptal pan minister za zelené. Tam šlo o to, jak můžeme zajistit, že pravidla státní pomoci napomohou dekarbonizaci Současně také, jak můžeme dosáhnout nákladové efektivity. To je ten další cíl, který musí mít na paměti, když provádíme naše hodnocení a revize pravidel. Nákladová efektivita může fungovat pouze pokud pomoc, kterou státy poskytují svým společnostem, řeší nějaké konkrétní problémy a pokud je přiměřená. To jsou tedy věci, které budeme muset řešit, ale současně s tím také musíme postarat o to, aby další věci, jako je konkurenceschopnost, byla přitom zohledňována, takže někde tam je určité napětí mezi těmi dvěma aspekty. Potom jde o dostupnost. Na to se ptala paní Če. Uváděla ten příklad cenové regulace v Maďarsku. Aby byla energie dostupná, tak tom hrají roli všichni pokud dojde k navýšení počtu dodavatelů na trhu, kteří si konkurují, tak eh, nesníží to jenom ceny, ale půjde také k zavádění většího počtu inovací. A proto ta naše politika hospodářská soutěže se o to snaží, ale je to obsaženo také v té směrnici o elektrické energii. To byla součást toho balíčku o čisté energii. Nicméně v některých eh, zemích můžou být výjimky. A sice pro skupiny zranitelných spotřebitelů tam můžete eh, přijmout určité výjimky. A také v případě, že to nemá dopad na obchodní trh, můžete zavést cenovou regulaci ale nesmí tady dojít eh, k křížovému dotování, nesmí dojít k tomu, že je zavedena cena, která je nižší než náklady. Díky tomu členské státy mají eh, určité měřítko v těch velkoobchodních cenách a pro nás je to velmi důležité, protože my například zkoumáme jestli ta cenová regulace na velkoobchodní úrovni přináší nějaké výhody, například některému průmyslu, na úkor jiných odvětví, ale v podstatě se to projeví i na těch podmínkách pro spotřebitele. Potom o ty povolování nebo koncese pro provoz vodních elektráren. komise poslala celou řadu dopisů různým členským státům týkající se těch vodních elektráren. Francie byla jedna z těch zemí. Máme tady také velmi důležitý případ eh, u soudu. Jde o hospodářskou soutěž. A znamená, jde o Francii, tak eh, tady všechny ty koncese, všechny ty elektrárny provozuje jedna společnost bez jakékoliv konkurence. Ale přitom je možné provozovat i někým jiným, jiným službami a, a také e, za dostupných cen pro spotřebitele a toho bychom chtěli dosáhnout k tomu by měla sloužit ta pravidla, aby eh, se to udělovalo tomu, kdo nabídne nejlepší podmínky. Tak, aby ti provozatelé, kteří eh, eh, jsou nejlepší, neznamená to privatizaci, někdo to směšuje. Provozatelé mohou provozovat tu elektrárnu nákladově neefektivně. Přitom také mohou splnit ty podmínky pro veřejné služby, které se tam mohou stanovit členské státy. To funguje velmi dobře vlastně. Stejní provozovatele, kteří mají většinu těch koncesí, eh, velmi rádi soutěží eh, o jiné koncese v jiných členských státech, takže víme, že toho jsou schopni a že to funguje dobře. A přináší to celou řadu výhod také spotřebitel. A na závěr, eh, na to jste se ptal vy, pane předsedo, Gazprom, proč jsme tak bezmocní tváří, tvář Gazpromu? Možná, že bych to mohla ve své odpovědi trochu upřesnit to rozhodnutí, které bylo přijato v loni, to bylo eh, rozhodnutí komise, tak tam nám to těch našich opatření, která eh, přijímáme, nám to umožňuje zajistit, že jsou podniknutá opatření tím zmíněným podnikem ku prospěchu trhu a spotřebitelů. A v tomto ohledu ty závazky, které jsou právně závazné v našem rozhodnutí, změní chování nebo postoj eh, Gazpromu v jednotlivých zemích. A ty závazky také umožňují porovnávat na základě určitých měřítek, jestli ty to odpovídá cenám, které eh, fungují jinde, takže nám to nabízí velmi jasný Eh, základ pro to, abychom to mohli dále sledovat, monitorovat, jestli skutečně Gazprom dělá to, co přislíbil. Takže obvykle naše zkušenosti ukazují, že tato rozhodnutí jsou velmi užitečná a efektivní, protože díky nim se daří napravit ty problémy s hospodářskou soutěží v ně, některých eh, trzích. Samozřejmě naše práce nekončí přijetím tím rozhodnutím, ale my samozřejmě také monitorujeme ten další vývoj a to, jestli ta daná společnost právným způsobem implementovala ty své závazky. Doufám, že tím jsem pokryla všechno, na co jste se mě ptali, ale samozřejmě, pokud máte ještě nějaké dotazy, tak ráda odpovím. Děkuji vám. If not, then... Pokud eh, už eh, někdo nic eh, jiného nemá, tak vám děkuji za vaši účast, za vaši prezentaci. Tím končím tento bod na našem programu. Pod různé, má někdo něco? Pokud ne, tak také bych měl oznámit datum příští schůze 4. prosince. Ještě pořád tohoto roku tady v Bruselu. Bude to společná schůze ITRE a TRAN. Děkuji. A koordináři budou pokračovat o půl. excuse me, I am tired. Yeah.